a my tady vidíme také nebezpečí pro bezpečnost země. My vítáme mírovou dohodu, která byla podepsána 11. ledna v Libreville a my vyzýváme jednotlivé strany, aby respektovaly uh, eh, smír a my také zdůrazňujeme aspekty lidských práv, protože vidíme, že dochází k velkému náboru e, dětských vojáků a jde třeba, je třeba také sledovat sociálně regionální dimenzi tohoto konfliktu. Vyslali jsme e, delegaci do Etiopie a tak také jsme schválili ustanovení, to znamená, že hodně konfliktů v Africe budou na seznamu naší diskuse v Addis Abebě. Schválili jsme naléhavé usnesení o e, znásilnění, hromadném znásilnění v Indii. Také jsme schválili naléhavé usnesení týkající porušování práv Dalidů. A proto tady máme dvě usnesení po sobě, která zdůrazňují to, že musí indická vláda rychleji a intenzivněji reagovat. Já se domnívám, že také musíme vidět, jak e, op Evropská unie se zabývá těmito naléhavými záležitostmi. Tě, to se týká všech naléhavých náležitostí. V Evropském parlamentu se musíme snažit o to, jak máme posléze řešit otázky spolené s těmito naléhavými záležitostmi. Také jsme schválili usnesení o Bahrajnu, ale já se domnívám, že se k tomu ještě vrátíme, až si vyslechneme také zprávu z delegace z Bahrajnu Ukrajinu. To nebyla naléhavá záležitost, ale byla to, bylo to usnesení, v parla, eh, Evropského parlamentu vzhledem k úmrtí mnoho textilních eh, pracovníků v Bangladeši. My jsme se obrátili na vládu Pakistánu a na Bangladeši, aby také správně vyšetřili poslední události a také, aby udělali opatření, aby se tyto tragédie neopakovaly. Také jsme řešili zodpovědnost eh, evropských podniků v této souvislosti. My jsme se obrátili na bangladešské orgány, aby vyšetřili mučení a také úmrtí minula Islama, aktivisty pro lidská práva. A my vyzýváme obě dvě vlády, aby e, zrušili veškerá omezení kolektivního vyjednávání ve svých zemích. Kolega Leichtfried z SND také se mnou procházel dokumentaci týkající se porušování práv pana Knightley, protože mnoho právníků kritizovalo tento proces a také mnoho právníků dostali hrozbu, bylo jim vyhrožováno smrtí. A nyní prezident Račapaksa eh, ratifikoval hlasování v parlamentu, eh, který je také eh, veden a ovládán jeho stranou tak, aby tento eh, člověk mohl být postaven před soud. Já jsem o tomto hovořila také se srílánskou vládou a také jsem vyjádřila eh, názor, že tento proces může být politicky motivován. A Navi vysoká komisařka pro lidská práva, Eh, řekla, že toto je úpadek právního státu. Dnes ve Sri Lance eh, hlavní eh, svaz právníků řekli, že nebudou se účastnit a budou bojkotovat jmenování nového šéfa spravedlnosti. A já se domnívám, že touto situací se budeme dále zabývat také v Ženevě na Komisi pro lidská práva také došlo k popravě eh, srilánské služebné v Saudské Arábii. Tam pracovala několik let a byla vězněna od roku 2007. Catherine Ashtonová a také my jsme protestovali proti této popravě a také proti trestu smrti jako takovému. A ministr ministr spravedlnosti ze Saudské Arábie přijede do Evropy a žádal nás o schůzku a já využiji této příležitosti a doufám, že tato schozka se uskuteční a budeme také hovořit o dalších porušováních lidských práv v Saudské Arabii. Došlo k dalšímu odsouzení k smrti v Bangladeši týkající se eh, válečného zločinu z roku 1972. Já se domnívám, že je důležité eh, tyto věci dodatečně řešit, ale nesmí toto skončit trestem smrti a také Lady Ashtonová prosti, protestovala proti tomuto trestu smrti. Eh, baronka Ashtonová veřejně odsoudila popravu šesti lidí na Tajvanu. My se k této otázce ještě vrátíme zítra a na závěr jsem se sešla s Navi Pillay, což je komisařka pro lidská práva, která navštívila Brusel. Ujistila nás, že také sleduje eh, činnost eh, institucí EU zabývajících se lidskými právy, včetně našeho výboru a také je ráda, že máme kontakty s úřadem Vysokého komisaře v Bruselu a také eh, se zabývá tím, jak my řešíme jednotlivé události například v Sudánu a v Myanmar a například také eh, otázky Romů se řeší s evropskými orgány. My vyšleme Eh, další delegaci do Ženevy na podzim a já doufám, že se také s paní Pilaj sejdu. A také jsme zdůraznili, jak je pro nás důležité, pro kvalitu naší práce je důležité, že výsledky periodických přehledů dostáváme Takže my se díváme, eh, my se díváme na to, kde se provádí tyto přehledy a to, tyto přehledy nám také poskytují kvalitní informace. Takže děkuji vám, že jste si mě vyslechli a nyní se dostaneme k dalšímu bodu, což je zpráva o cestě delegace podvýboru do Bahrajnu. Tato cesta se konala 18. až 21. prosince. Tato bylo to velice dobré, že jsme těsně spolupracovali s bahrajnským velvyslanectvím při přípravě této cesty delegace se sešla s mnoha různými představiteli. Situace v zemi je v některých záležitostech složitá, i když my také vítáme doporučení z zprávy Eh, která byla vydána v Bahrajnu. My jsme schválili také naléhavou záležitost v lednu a proto naše delegace byla velice dobře připravena na tuto cestu a nyní předávám slovo paní Vajdere, která byla předsedkyní této delegace a podá nám zprávu. Děkuji mnohokrát za váš úvod. A jak už jste slyšeli, proběhla návštěva Bahrajnu a vidím, že Jarmo má zde zprávu. Zpráva je tedy připravena, je zcela čerstvá, právě jsme ji vytiskli a včera večer jsem ještě dělala poslední úpravy. Takže nyní je ta zpráva hotová. Co se týče No, zprávy. Tento návrh zprávy byl předán minulý týden a kolegové z delegace pracovali přes víkend, abychom připravili konečnou verzi návrhu a pan Richard Hovic slíbil, že tu dnes bude. Věřím, že, na, že dorazí brzy, ale já tedy eh, zahájím, pokud je o tuto informaci vy jste zmínila naše usnesení, usnesení Evropského parlamentu v rámci naléhavých případů a musím se přiznat, že jsem moc nebyla proto, protože jsem měla za to, že musíme nejdříve projednat naši zprávu. Delegace byla přímo na místě, získali jsme tedy příslušné informace a vhled do situace a mohli jsme tedy předložit usnesení. A po projednání této zprávy, tak by to celé bylo zřejmě produktivnější. Podle mého názoru usnesení nebylo tak vyvážené, jak bych si byla přála. Avšak chtěla bych zdůraznit, že prvotní účel naší cesty bylo zjistit stav lidských práv v Bahrajnu jak víte, Bahrajn zažil dlouhé období veřejných demonstrací, které začaly na začátku roku 2011. Potom následovaly protiakce vlády, včetně násilí. A některé, některá opatření stále trvají, lidé trpí, ale situace dle mého názoru a také dle názoru celé delegace byla eh, do značné míry již stabilizována. Nemůžeme říci, že dochází k masovým demonstracím a masovému násilí na ulicích, ale samozřejmě eh, se určité případy přece vyskytují. Eh, stručně vás budu informovat o našich jednáních. Byli jsme my jsme možnost se setkat s vysokými představiteli vlády, minister vnitra, minister spravedlnosti, minister zahraničí a tak podobně. Také jsme se sešli s dalšími, stále nás provázel pan Achman Rashid, předseda zahraničního výboru. A chcete poděkovat panu Adamu Kulakovi, který je náš velvyslanec z Bahrajnu. A práce delegace byla plynulá a veškerá naše přání byla splněna, co se týče setkání. A později vás seznámím s naší návštěvou věznice, která byla na místě zorganizována, což je věc, kterou je třeba zmínit. No, také jsme se sešli se zástupci opozice, se zástupci médií, představiteli opozičních hnutí, obhájci lidských práv a dalšími. Takže to, získáte tyto informace z naší zprávy. V naší zprávě jsme se také dotkli uh, stanoviska velvyslanců za EU, kteří nás seznámili se situací v zemi a také nám um, dali na srozuměnou, do jaké míry uh, doporučení takzvané komise Baseony, případně komise BICE, po demonstracích tedy byly eh, předány, byla předána nezávislá doporučení a také jsme byli informováni, do, do jaké míry jsou tato doporučení eh, naplňována. Chtěli bychom říci, že tato doporučení jsou ve značné míře již tedy uplatňována a také bychom chtěli vědět, dokdy vlastně je lhuta pro realizaci těchto opatření. Velvyslanci zdůraznili, že opozice je někdy nesmírně konzervativní a vláda také vidí, že Irán se vněšuje do vnitřních záležitostí skrze šítskou menšinu v Bahrajnu. A to jsme slyšeli během řady našich setkání s vládou a opozicí. Můžeme jako pozitivní krok uvést že existuje Národní úřad pro lidská práva, kde jsme se setkali s generálním tajemníkem, který zdůraznil, že e, za dva roky existence tohoto úřadu, tohoto výboru, bylo vydáno 28 prohlášení proti vládě a 280 případů porušování práv bylo uvedeno ve zprávě. A ten krok je hodnocen pozitivně Avšak generální tajemník také zdůraznil, že konkrétní iniciativy jsou omezovány pokračováním vnitřního konfliktu. A to bohužel stále trvá. A tady bych chtěla uvést poslední zprávu, že bahrajnský král si nyní přeje eh, podpořit dialog s bahrajnskou opozicí a opozice tedy uvítala tuto nabídku krále. To se stalo před několika hodinami a naše delegace e, také snad přispěla k tomuto pozitivnímu e, vývoji, protože potom jsme skutečně volali. Také jsme se mnohokrát sešli se zástupci e, dolní komory a šury, tedy horní komory parlamentu. A byla jsem dokonce překvapena, do jaké míry jsou poslanci kritičtí o situaci a k tomu, co se zde odehrálo. Byli ve svých připomínkách eh, do, o budoucích reformách opatrní, ale myslím, že tyto rozhovory byly celkem za to produktivní. A my jsme zdůraznili že příští parlamentní volby, které jsou naplánované na rok 2014, že tedy pravidla pro tyto volby by měla být připravena včas a také by to mohlo představovat určitý příspěvek k národnímu usmíření. Tady jsme se proč tato doporučení nezávislé komise zatím nebyla eh, realizována a naši partneři zdůraznili, že situace není ještě dostatečně stabilní, aby bylo možné eh, tato opatření realizovat. Tedy budou se realizovat v budoucnosti, ale zatím jsou opatrní. A a celkově za to bych řekla, že my jako EU a zástupci Bahrajnského parlamentu jsme se dohodli na tom, že bychom měli spolu jednat v zájmu dlouhodobé stability a prosperity Bahrajnu. Hovořili jsme o odpovědnosti za nadměrné násilí ze strany policie a kromě toho uvedu také v diskusi s ministrem vnitra. Došlo k vyšetřování některých případů a vinici byli potrestáni. Také jsme se ptali na propuštěné dělníky, kteří nemohli tedy pokračovat v práci a v téměř všech případech došlo k 90 osmi případech propuštěných dělníků, pracovníků, tak většina z nich se mohla vrátit eh, na svá místa, ale v soukromém sektoru jsou stále potíže. Zdá se, že v eh, státním sektoru to bylo již vyřešeno. Hovořili jsme také o médiích a občanské společnosti. Měli jsme separátní rozhovory a také jsme se sešli jako delegace s těmito představiteli. Poté jsme vydali tiskové prohlášení, tiskovou zprávu, kde jsme zdůraznili, že je třeba vykonat mnohé, aby bylo dosaženo skutečné svobody médií. A zdůraznili jsme význam plurality médií a také nezbytný, nezbytnou svobodu projevu v sociálních médiích. A také jsme vyzvali k tomu, aby Bahrajn byl dostupný pro média a tisk. A jeden článek, který byl, public, byl publikován o naší cestě a, a jeden novinář nemohl přijet do Bahrajnu. Já jsem se ptala, proč ta cesta nebyla možná a odpověď byla, že že novinář tedy nedostal správné výzum a z tohoto důvodu tedy nebyl vpuštěn do země. To byla odpověď, která se nám dostalo. Richard eh, byl také svědkem toho, že jsme se ptali na to, že jeden z našich poslanců nedostal výzum a dostali jsme odpověď, že nebylo dost času na přípravu víz pro člena naší delegace doklady nebyly eh, před, předloženy včas eh, bahraňskému velvyslanectví a proto nebylo vydáno to výzum. To bylo to tedy odůvodnění z bahraňské strany. Myslím, že eh, složitý je případ lékařů. Od opozice jsme slyšeli a také od lékařské komory Bahrajnu. Jsme tedy o tom jednali a v, našem, v naší tiskové zprávě jsme řekli, že lékaři by neměli být před, předmětem eh, obtěžování a postihu jenom proto, že konají své povolání. To jsme řekli zcela jasně a ve, při svém setkání se zástupci eh, Bahraňské lékařské společnosti. Tito zástupci nám řekli, že uvěznění a eh, postihy mm, nebyly kvůli povolení nebylo kvůli výkonu povolání, ale kvůli tomu, že využívali zařízení eh, příslušné nemocnice pro protestní akce a neošetřovali tam pacienty, že zneužívali svého pracoviště pro takové akce. A řešením to, takové situace by měl být skutečně spravedlivý soud. A jednali jsme s ministrem vnitra, s ministrem spravedlnosti. Minister spravedlnosti uznal, že existuje řada případů, které je třeba vyřešit a také zdůraznil, že řada soudců eh, není dostatečně kompetentní pro výkon své funkce a jejich práce musí být eh, lepší. A my jsme nabídli, že můžeme jako Evropské unie pomoci s odbornou přípravou soudců, vzděláváním soudců. A je třeba, aby tedy justiční systém zajistil spravedlivý proces. Jako pozitivum můžeme zdůraznit, že existuje tedy instituce ombudsmana, by byla zřízena a my jsme v našem tiskovém prohlášení eh, zveřejnili, že soudy by měly být nezávislé a úřad ombudsmana a veškerá lidskoprávní pracoviště by měla být nezávislá, nestraná. A to je také v tiskové zprávě uvedeno. Co ještě dodat? Nechci hovořit příliš dlouho, protože pan Hovit je zde a ten zajisté doplní některé informace. Ano, ještě chci říci, že celá řada věcí již proběhla, například ten ombudsman, o kterém jsem hovořila, a odluka veřejné žaloby od ministerstva spravedlnosti. To již bylo zahájeno, i když není zcela dokončeno. A byly také e, legislativní snahy o, řeš, o řešení svobody projevu, podpora nezávislosti justice, boj s mučením a další reformy, které mají posílit e, lidská práva. A pozitivním krokem je že po naší návštěvě policejní stanice byla, byly vybaveny eh, audiovizuálním systémem, aby se zabránilo mučení. Eh, bohužel jsme slyšeli ve vězni Ajaya, od osob, které, se kterými jsme se tam sešli, že dochází k mučení vězňů ve věznici. A bohužel to bylo velkým zklamáním pro nás. Jak už jsem uvedla, tato návštěva do věznice byla velmi operativně uspořádána. My jsme požádali ráno ministra spravedlnosti a později jsme se sešli s ministrem vnitra a on nám skutečně umožnil navštívit věznici a my jsme požadali o návštěvu hodinu a půl a požádali jsme pana Nabila Rajaba Ibrahima Šarifa, požádali jsme o setkání s těmito osobami a nakonec jsme tam byli mnohem delší dobu. A to si vážíme, protože nejsem si zcela jistá, zda v řadě zemí by došlo k něčemu podobnému. Věznice je tedy jedna věc. Byli jsme, mohli jsme bez svědků eh, hovořit s vězni a získali jsme skutečně hodně informací. Zpráva sestává z 15 stránek, takže je to dlouhá zpráva. My jsme se snažili být maximálně objektivní. My jsme se dívali na tu situaci z řady pohledů a naše tiskové prohlášení bylo kritické, avšak se snahou o určité náznaky pozitivních eh, kroků. A myslím, že je třeba pokračovat v dialogu s eh, parla- poslanci, s parlamentem, s vládou a jako vedoucí delegace jsem byla několikrát ujištěna, že bahraňská vláda si přeje pokračovat v dialogu eh, s, s různými partnery při různých příležitostech. A také vzpomínám na výraz ministra vnitra, který řekl, že lidé jsou sunité, šíté, ale jsou to bahrajňané a my bychom si nepřáli je rozdělovat. A, a to, že určitá část eh, obyvatel nemůže být součástí policie, ale mohou být již tedy součástí armády, takže zbývá ještě hodně práce a my, myslím, že my můžeme přispět eh, naší snahou a odborností k zlepšení situace do budoucnosti. Děkuji. Děkuji paní Vajdere za velmi podrobnou zprávu. A nyní pan Richard Howitt. Paní předsedkyně, poděkuji paní Vajdere, byla velmi efektivní a chci vyjádřit poděkování za to, jak vedla delegaci a za plnila svůj úkol a velmi vyváženě popsala tuto cestu. Nechci opakovat nic, co zde již zaznělo z jejich úst. Chtěl bych poděkovat také sekretariátu. Byl jsem někdy v minulosti kritický vůči sekretariátu na těchto misích, že jsme neměli možnost setkat s obětmi násilí v oblasti lidských práv. A během návštěvy věznice při této příležitosti ten program byl skutečně vynikající a i, zaměstnan, i, i tedy pracovníci sekretátu byli s námi a plně nás v tom v naší práci podpořili a zcela pochopili, o co nám jde. Byla to velmi obtížná cesta z různých aspektů a chci, aby se tedy to dostalo do zápisu, že si vedli velmi dobře. A eh, eh, chtěl bych také podejkat ve vyslanci Bahrajnu, myslím, že je tu mezi námi. Osobně jsem měl s ním setkání, telefonicky jsem s ním jednal podobně i další kolegové v delegaci a pan velvyslanec jménem své vlády nám poskytl skutečně hodně času a spolupráce a přispěl k úspěchu této cesty. My samozřejmě nesouhlasíme s bahrenskou vládou v řadě věcí, ale šlo o to přispět k podporu k pokroku v oblasti dodržování lidských práv a já jsem přesvědčen, že v tomto stěno byla cesta úspěšná a věřím, že Bahraňané by sami řekli, že pokud to byla úspěšná cesta v oblasti svobody projevu, tak je to země, pokud kritizujete vládnoucí rod, tak se ocitnete ve vězení. A chápu, že toto jsou místní zákony, ale vedlo to skutečně k pluralita médií a svoboda projevu je skutečně velkým problémem v této zemi. A proto sociální eh, sítě, sociální média jsou tak důležitá. A viděli jsme mnoho případů, kde došlo vyjádření názoru skrze sociální sítě a my jsme se snažili o dialog s našimi partnery Bahrajnu o svobodě projevu A pokud se něco řekne v mé zemi o vládnoucí rodině, tak, tak to možná je. A naše delegace přispěla k tomuto vnímání situace v Bahrajnu. A pokud je o vězně svědomí, my jsme nezískali konečný počet těchto vězňů. Dostali jsme eh, na základě různých zpráv informace, že jich, že jich může být eh, snad 2000, kteří se zúčastnili protestu, demonstrací a kteří byli dočasně uvězněni. Ale kolik jich je ještě dnes ve vězení? Po těch demonstracích to se mi nepodařilo zjistit, i když jsme se na to opakovaně ptali a oslovali jsme různé partnery. A a propuštění politických vězňů je důležitá věc, je to krok k obnovení důvěry a k navázání dialogu. A od našeho návratu 31 vězňů svědomí, kteří tedy se odvolali. A to odvolání tedy již proběhl, ten odvolací soud již proběhl a zůstali ve vězení a, a zacházení s nimi je symbolické pro ty problémy, které, se kterými je třeba v Bahrajnu pohnout a posunout ku předu. Pokud jde o nezávislou vyšetřující komisi v Bahrajnu, jak řekla kolegyně Vajdere, členské názory se lišily. Jeden členský stát řekl, že 25% vyšetřovací komise, že tedy 25% doporučení bylo již realizováno, další členský stát uvedl 10% bylo realizováno, Bahrain uvádí 98%, a informace, kterou jsme dostali, že od dubna se to moc nestalo. Samozřejmě může pokračovat eh, diskuse na to téma, a, ale myslím, že pokud dojde k realizaci doporučení nezávislé vyšetřovací komise, tak to bude představovat cestu ku předu. Ale myslím, že můžeme změnit vážné obavy, zda ta realizace pokročila tak, jak se někdy tvrdí. Pokud jde o lékaře a učitele, jak paní Vajdele řekla, my jsme setkali, setkali jsme se s, s řadou jedinců, kteří byli uvězněni nebo kteří očekávali soud, protože se buď, buď učili, anebo ošetřovali eh, demonstranty a byli svědky eh, mučení a byla tedy snaha je umlčet. A zcela evidentně to, je, to jsou případy, které se dostaly na, do, do mezinárodního povědomí a tito lidé jsou buď stále ve vězení, nebo jim hrozí vězení, anebo byli propuštěni a nebyli znovu zaměstnáni. A to vyvolává stále znepokojení v souvislosti s jejich situací. Pokud jde o otázku mučení a špatného zacházení, bylo nám řečeno ministra vnitra, že byla použita ostrá munice proti demonstrantům, což eh, neznamená, že bychom tvrdili, že že by se všichni demonstranti chovali v zákoně a řádně, ale ale skutečně Někteří byli skutečně předmětem střelby z bezprostřední znalosti do obličeje. A my jsme také slyšeli od demonstrantů, že že požití slzného plynu tedy bylo prováděno tak, že vlastně se nejedná o slzný plyn, ale o jinou chemikáli. A to jsou velmi vážná tvrzení. A zákaz protestu byl zrušen, ale stále trvají omezení a to nás vede k závěru, že skutečně neexistuje svoboda schromažďovací. A v souvislosti se samotným dialogem, a tím asi skončím, samozřejmě jsme vyzvali k dialogu. A Slopřino bahráněné si to přáli a my jsme to rádi udělali. To je to, co bychom dělat měli. Naším úkolem není říkat, že jedna strana má pravdu a druhá se mílí. Jde o různé složky společnosti a je třeba, aby došlo k dialogu. Ale to, co jsme byli schopni připomenout, bylo. A chtěli jsme se o to zasadit, aby lidé tedy se cítili bezpečně, aby měli důvěru a aby v tomto směru jsme velmi daleko tak, takové situace. A já bych chtěl říci, že pro dialog je třeba udělat něco více je třeba vytvořit eh, důvěr, situaci důvěry. A jsem, rá, jsem rád, že paní Vajdere dostala ty informace, které dostala v posledních hodinách a rád se s tím také seznámím. A my jsme předložili tedy usnesení naléhavý no případ, o kterém se hlasovalo minulý týden v parlamentu. A Některé součástí opozice se zatím nepodílely na dialog a tam by měla projít tedy skutečně bezprostřední setkání s vládou a s vládnoucí rodinou. Tedy nikoho, nikoho nevylučovat a zajistit, aby dialog byl skutečně pro všechny. A my jsme byli schopni se na tom shodnout v politických skupinách a věřím, že naši bahrajnští kolegové o tom budou přemýšlet. Je to otevřenější země než jiné v regionu, to je třeba připomenout. A myslím, že bychom měli také zaznamenat, že jiné země v Perském zalivu jsou uzavřenější, a jsou možná také méně kontrolovány z hlediska lidských práv, což neznamená, že Bahrajn je horší než sousedé v některých věcech. Ale není pochybnosti dle mého názoru, že to je země, která zatím, eh, že zatím na země nesklíla ovoce arabského jara a některé věci tam nebyly realizovány a dochází tam k četným a hlubokým porušováním lidských práv. A je tedy správné, že tento podvýbor upřednostil návštěvu této země a, a věřím, že tato návštěva přispěla alespoň málo k řešení situace. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, pane Hawite, za vaši zprávu. Ještě delegace měla další dva členy, paní Andrikiene a paní Sinclair, které jsou ovšem na služební cestě v Chile, které nás také požádali o odklad svých prohlášení, takže my toto potom také předneseme na zasedání AFETu 7. března. A pan velvyslanec Altuseri by se také chtěl uchopit slova a by usnadnil byste mi situaci, kdybyste hovořil pouze tři minuty. To je takové obecné pravidlo, jak dlouho se zde hovoří. Děkuji, paní předsedkyně, já budu hovořit stručně. Chci také já poděkovat paní Vajdere a celé delegaci za návštěvu Bahrajnu a za jejich zprávu. Nebudu se vyjadřovat eh, ke zprávě, to je jejich zpráva. My jsme iniciovali tuto návštěvu tak, aby abychom nastolili dobrou spolupráci mezi Evropským parlamentem a bahrajnskou vládou. Pokud se týče pana Hojta, tak hovořil o národním dialogu. Před dvěma dny pa, e, sama e, jeho výsost požádala o zahájení národního dialogu a my v současné době tento národní dialog připravujeme a bude se brzy konat. My jsme tak iniciovali tuto návštěvu, tak abychom ukázali, že existuje dobrá spolupráce mezi oběma stranami. Od minulého týdne se však divím, co se stalo, protože protože logicky se říká jedna, dva, tři. Za prvé se konala návštěva, za druhé návštěva jako taková a za třetí jsou zde závěry, ale bohužel 17. ledna byla schválena usnesení proti Bahrajnu. Takže já si e, tady říkám, proč byly přeskočeny závěry. Souvisí to asi s tím, že existují klíčoví představitelé, kteří nechtějí, aby se tyto dveře ke spolupráci otevřely. Oni se snažili překotně schválit usnesení, ale já bych vás chtěl ujistit o tom, že naše dveře budou vždy otevřené a všechny vaše delegace srdečně uvítáme to mě přivádí k tomu, že kdy, pokud se budou konat návštěvy, tak doufám, že nebude okážena, okamžitě schváleno usnesení proti Bahrajnu. V to tedy skutečně nedoufám. Já bych vám chtěla chtěl poděkovat a požádat vás, zdali by tento výbor mohl také vydat prohlášení e, týkající se tohoto, této návštěvy a poděkovat naší vládě a tak dále, protože minulý týden bylo schváleno usnesení a vlastně tuto záležitost o to žádám přímo vás, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane velvyslanče. Mohu vás ujistit o tom, že neplánujeme společně usnesení a návštěvy. To jsou usnesení, naléhavá usnesení, která vycházejí z celkové logiky dění v příslušné zemi. A také musím říci, že se musíme podívat na to, jak naléhavá záležitost vzniká. A já nyní žádám kolegy z vnější služby, paní Kroksáde je mezi námi a pan Stalintidis z odboru pro lidská práva, které nyní žádám o slovo, aby reagovali na usnesení schválené v rámci naléhavých záležitostí. Děkuji vám, děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla uznat úlohu parlamentu, který nadále sleduje situaci v Bahrajnu aktuálně. Já také děkuji za příspěvek tohoto podvýboru a také děkuji za vyvážené zprávy a doporučení, neboť Bahrajn je důležitým e, státem a také vzbuzuje jistá znepokojení. Jde nám totiž o dobrý život všech Bahrajňanů a e, jde nám také o dodržování a respektování lidských práv. Národní dialog musí být upevněn a to je důvod, že my také velice rádi slyšíme apel eh, jeho výsosti k národnímu dialogu. A také vidíme tady velice angažovanou odpověď. Evropská unie vyzývá stále všechny strany, aby připravili půdu pro trvale udržitelné reformy, pro trvale udržitelný dialog eh, a také vyzývá k řešení problému bahrajnského lidu. Paní poslankyně hovořila také o tom, že Evropská unie zřizuje program, který je také v souladu s doporučeními odboru a komise Basiuny na, v oblasti kvalifikace soudců a právníků. Vysoká představitelka již vyjádřila své zklamání vzhledem k dalšímu uh, věznění. Takže uh, tady také bylo řečeno, paní vysoká představitelka řekla, že by mělo být ukázáno milosrdenství. Děkuji, vy ještě budete hovořit? Ano, pan Tenok, prosím. Děkuji, paní předsedkyně předsedkyně, omlouvám se, že jsem přišel o chvilku později, nebyl jsem členem delegace, ale účastnil jsem se zpracování usnesení ve Štrasburku. Několik poznámek z mé strany. Pokud se týče Bahrajnského království, je to malá země s mnoha problémy a snaží se také uchovat si konstituční monarchii a také svou mnohostranou společnost. Také zažívá eh, měšování ze strany Iránu, který chce zde aplikovat právo šaria a možná, že chce Irán vládnout sám král a vláda uznávají, že byly udělány chyby, že také došlo k násilí před rokem během protestů a také se žádá o spravedlivý proces. My tady v rámci těchto procesů jsme žádali o revizi některých rozsudků a také o milost. Bahrajn musí se více naučit, jak eh, aplikovat lidská práva ve svém systému. Oni uznávají, že nejsou perfektní demokracií, ale vzhledem eh, k regionu se jedná o velice eh, volnou zemi, jsou tam křesťanské kostely, jsou tam také další různé církve a podle mého názoru usnesení není vhodné. Je tady další velká země, která je daleko daleko agresivnější a také daleko hůře zachází s minoritami. Bahrajn společně s Emiráty se snaží také zachovat integritu země a bezpečnost a snaží se odrazit eh, eh, vnější vněšování. Takže my v takovýchto situacích eh, čelíme často dilematu, jak řešit otázku lidských práv. Takže by bylo nespravedlivé, když pan velvyslanec má pocit, že na ně byla zaměřeno poměrně tvrdé usnesení a e, že se chováme tak, či zpráva zní tak, jako kdyby došlo ke zneužívání lidských práv. Došlo k určitým excesům, což vláda uznala. Já se domnívám, že oni také budou reagovat na naše volání po zlepšení a také doufám, že pan král využije milosti v případech, kdy to bude možné. Děkuji vám, pane Tenoku. Vy jste také oprávněně hovořil o standardech v regionu také ministr spravedlnosti ze Saudské Arábie oznámil svou návštěvu u nás, takže se domnívám, že i s ním budeme diskutovat o porušování lidských práv v Saudské Arábii. Vy jste se, pane eh, velvyslanče, ptal, zdali bude závěrečná zpráva. Eh, závěrečná zpráva delegace byla právě vytištěna a já se domnívám, že tato zpráva obsahuje veškeré potřebné informace. Takže také celý tento výbor a eh, je na internetu, takže vy můžete využít i internetové informace. Paní předsedající, prosím, já bych ještě se chtěla vyjádřit. Já jsem, nebo nejdříve Richard, tak prosím, Richarde, máš slovo. Já nebudu reagovat na pana Tenoka, protože bychom zabředli do široké debaty, ale já bych také chtěl poděkovat bahrajnské straně za dobrou spolupráci a za skvělý program. já si myslím, že tak bychom opravdu měli postupovat a to by také vyslalo příslušný signál, pozitivní signál. A já doufám, že se sejdeme také s poslanci z Bahrajnu ve výboru pro zahraniční záležitosti, protože i další návazný dialog je důležitý. Paní Vajdere, děkuji vám. Já bych ráda poděkovala panu velvyslanci z Bahrajnu a také děkuji kolegům poslancům z Bahrajnu. Oni zabezpečili hladký průběh naší delegace a návštěvy a já se domnívám, že jsme získali přátele jak na straně vládní, tak i opozice. A já doufám, že se vytvoří taková sjednocená bahrajnská for, eh, fronta bez dalších potíží. My jsme především chtěli poradit a pomoci. To byl náš hlavní cíl. Ta usnesení podle mého názoru v mých vlastních očích není úplně vyvážená. Já se domnívám, že tato zpráva je vyvážená, je založená na faktech a důkazech a z tohoto hlediska, z této perspektivy musíme pokračovat v naší práci. Pan eh, Rashid Bunžalet, který eh, nás také doprovázel celou dobu. On je předseda zahraničního výboru a také zabezpečil, aby naše práce byla plynula. Já přeji všechno nejlepší této země, zemi a pan Tenok také řekl to, co již jsem chtěla říci. Já hovořil o roli Bahrajnu v této oblasti a když porovnáme Bahrajn s ostatními zeměmi v tomto regionu, tak můžeme říci, že Bahrajn se nalézá na dobré cestě a musíme v naší spolupráci pokračovat. A než dám slovo eh, panu Tolkišovi, chci vám poděkovat, pane velvyslanče, i vašim kolegům za váš podíl na přípravě. Já vám to klidně dám písemně spolu se zprávou našeho podvýboru. Pan Tekeš, máme trošku spoždění. Budu velmi stručný. Domnívám se, že rozhodnutí Evropského parlamentu a zpráva delegace nepřišly ve vhodnou dobu. Protože pokud odsuzujeme Bahrajn, usnesením Oslabíme tak eh, tu zprostředkující práci naší delegace. Je to škoda, že zpráva delegace a to usnesení vlastně eh, probíhaly současně. A chtěli jsme vyjádřit eh, podporu Bahrajnu, aby dosáhlo svých cílu, než tomu bylo dosud. Děkuji, pane Tekeši. Děkuji vám všem za tu misi a za velmi obsažnou zprávu. A není další bod, je to opět paní Vajdere. Dopad finanční a hospodářské krize na lidská práva. Sekretariát eh, dostal 124 pozměňovacích návrhů. A já tomu rozumím tak, že v současnosti se zabýváte kompromisními pozměňovacími návrhy a chystá se setkání se stínovými zpravodaji příští týden. Stínoví, co paní Veržia, pan Tenok, pan Tavareš, paní Šáke a pan Martin. A myslím, že bychom měli začít zprávou o paní Vajdere a potom rozprava se stínovými, takže paní Vajdere. Ano, tentokrát přejdu do své mateštiny, protože tolik angličtiny je pro mě příliš náročné. Přejdu na lotyštinu. Uh, nu pat ir noslēdzies brīdis, kad mūsu pastkastītē ir Právě jsme dokončili. práci nad pozměňovacími návrhy. 122 pozměňovacích návrhů. A nyní můžeme tedy zahájit eh, práci na zdokonalení této zprávy. A já skutečně věřím, A chci vyjádřit eh, vděčnost všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Já jsem se zabývala těmi pozměňovací návrhy Já jsem si jistá, že velká většina těchto pozměňovacích návrhů eh, zlepší tu zprávu oproti původní podobě. Takže děkuji tedy všem kolegům. A možná by stalo za to se zabývat konkrétně některými pozměňovací návrhy. My jsme jednali o zprávě jako celku na předcházejícím jednání. A děkuji Joano a děkuji paní Opačič. Děkuji všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. Ale samozřejmě nebudu, nebudu schopna probrat všech 124 pozměňovacích návrhů nyní. a souhlasím s těmi, kteří poukázali na dopad korupce na lidská práva. A já jsem předložila návrh kompromisního pozměňovacího návrhu a příští týden v úterý naši stínoví zpravodavé jsou pozváni na setkání, kde budeme jednat o kompromisních pozměňovacích návrzích. A Uvidíme, jaké jsou důvody za pozměňovací návrhy. Já například nevidím paní Veržia, pan Albiol a Tavareš by zde také měli být. Ale naprosto souhlasím s kolegy, kteří poukázali na negativní dopad korupce na lidská práva. A chci uvést Anu Gomeš a Davida Martina, kteří předložili pozměňovací návrhy v tomto směru a Rui Tavares také hovoří o korupci. To se týká jednoho odstavce a já se pokusím o kompromisní pozměňovací návrh. Každý pozměňovací návrh má určité odůvodnění a já se pokusím to nějakým způsobem zohlednit. Během krize je důležité zdůraznit eh, úlohu Evropské unie při rozvojové pomoci, tak jak je v pozměňovací návrh 23. Odložte také zdůraznit, jak postupovat v tomto směru. A díky panu Ovialovi eh, v pozměňovací návrhu 74 já jsem se pokusil i tyto myšlenky zahrnout. A pan Tavareš v pozměňovací 32 podtrhuje, že musíme podpořit eh, politický rozvoj v třetích zemích i v dobách eh, nepříznivé ekonomické situace. A, a kolega to také zdůrazňuje v eh, pozici 81. Kolik, kolegyně Elizabeth Jegle a Andrej Hřib byli velmi tvořiví ve svém přístupu a mně také záleží na otázkách tedy na problémech místních obyvatel, kdy velké nadnárodní společnosti chtějí vykoupit jejich pozemky. A zejména u 49, 96 a 97, tedy se tam platí tato problematika. Kolegové se zabývají i eh, zemědělským rozvojem a podporou místní výroby. To je důležitý prvek v každé strategii a to se promítá do pozice 56. Eh, souhlasím s Jean Ruatem. Je třeba zlepšit eh, konkurenceschopnost třetích zemí a to je pozměnit návrh 109. Děkuji paní Veržia, paní Šáke, panu Obělsovi za jejich pozměňovací návrhy. Ty zdůrazňují, jak efektivně přistupovat k justičnímu systému. Nebudu moci podpořit všechny pozměňovací návrhy, protože některé z nich snad se příliš hluboce zabývají situací EU já jsem původně definovala, jak jsme se shodli, že problémy EU, které vůbec nesouvisejí s třetími zeměmi, nebudou zde řešeny. Protože krize se dotýká každého členského státu odlišně a snad bychom mohli tyto problémy pojímat jinak v jiných usneseních. Tedy pokud paní Verža, kdyby tady paní Verža byla, tak bych eh, jí chtěla říci, že paní Verža předložila velmi mnoho pozměňovacích návrhů a ty pozměňovací návrhy jsou takové, že jsem byla schopna podpořit polovinu jejich návrhu protože máme určité politické rozdílnosti v názorech. Takže to budeme řešit odděleným hlasováním. Pokud někteří z přítomných kolegů by chtěli eh, se vyjádřit, musím říci, že jinak eh, zde nej, mám příliš chuť se pouštět do odůvodňování vypuštění některých eh, odstavců. Já bych chtěl vědět, proč kolegové navrhují vypuštění některých částí. Tomu jsem se neporozuměla, kdyby ti kolegové, kteří to navrhli, byli zde. Snad byste mohli poskytnout své vysvětlení. A nebo snad stínový na svém setkání mi to mohou sdělit. A to by mi skutečně pomohlo při rozhodování. Jak už jsem vám řekla, jsem velmi spokojena se 124 pozměňovací návrhy a bez pochyby přispěl k zlepšení této zprávy. A to potom se stane společným stanoviskem EP. Děkuji. Děkuji, paní Vajdere. Já jsem si ověřila, zda paní Veržia se může dostavit, ale bohužel nemůže. A avšak zúčastní se vašeho jednání stínových příští den. Děkuji, paní předsedající, budu stručný. Já musím um, omluvit uh, pana Martina zpravodaje, který je teď v Jordánsku. No, tam se volí eh, do dolní komory parlamentu dneska a on mě tedy požádal, abych jej zde omluvil a zastoupil. Byl jsem požádán, eh, abych tady stručně eh, se vyjádřil k jeho názoru jak si nebo prezentoval jeho návrh na tu, to, názor na tuto zprávu. On se k té zprávě staví pozitivně a um, víceméně souhlasí s jejím uh, obsahem, nevidí zde žádné zásadní problémy s, ani s těmi pozměňovacími návrhy, které uh, máme které byly předloženy. To není nic nezvyklého eh, v rámci takovéto zprávy z vlastní iniciativy. A eh, Určitě v rámci schůzky stínových zpravodajů eh, se pokusí přispět k vypracování kompromisních návrhů, které potom budou spíše schopny projít většinovým hlasováním a mám vyřídit, že pan stínový zpravodaj je zpravodajce k dispozici, eh, pokud by si přála další konzultace. Děkuji. Yes. Mr. Tavares? Pan Tavares? Mr. Tavares? <laughs> Okay. Sorry, I, I was uh, just reading that the, the... Omlouvám se já jsem právě si tady četl, že jeden z autorů z článku v, z IMF byl vyhozen a to nemá návaznost na zprávu paní Vajdere, ale souvisí to s tím, že krize nás činí zranitelné všechny. A tato zpráva je špatná, ovšem, kterou jsem si přečetl, ale musím říci, že zpráva paní Vajdere je naopak velice dobrá. Přečetl jsem si ji s velkou radostí, také jsem se účastnil rozprav. Také jsem předložil několik pozměňovacích návrhů. Uh, myslím si, že zpráva se ubírá dobrým směrem. Některé pozňovací návrhy předkládají či navrhují začlenění velice detailních ekologických kritérií a podobně a také často tady se doplňuje kritika ze strany EU ale tato kritika se týká i nás. Takže tyto pozňovací obsahové návrhy jsou všeobecného charakteru a zaměřují se na tři aspekty. Za prvé je to pozňovací návrh 11, a to je bod 11, se týká toho, že krize nás učinila zranitelnými a tak je Evropa ekonomicky zranitelná, ale také to mělo e, dopady na politiku v oblasti lidských práv. Například u nás v Portugalsku musí také prodávat podniky a prodává je autoritářským režimům, takže nemůžete očekávat, že potom eh, tyto vlády budou kritizovat situaci v lidských právech v těchto zemích. A eh, protože oni by jinak naše podniky nekoupili. My je musíme privatizovat, ale často eh, tyto podniky prodá váme po eh, režimům, které jsou autoritářské. Takže to je, o co se tady jedná eh, v pozměňovacím návrhu 11, protože to má plnou, eh, plný dopad na politiku lidských práv. Pot je tady pozměňovací návrh 18, týkající se propojení korupce a koroze demokratických institucí. A toto je velice důležitá věc, velice důležité pojítko, protože právě tento jev eh, se zintenzivnil v důsledku krize od roku 2008 a myslím si, že to tady musíme také jasně prezentovat. Potom tady máme další pozměňovací návrh 32, o kterém také hovořila paní Vajdere, o tom, jak krize přímo může donutit vlády, aby snížili úro, veň rozvojové pomoci a sociální pomoci. Byly stanoveny cíle mezinárodního charakteru, které jsme dodržovali, ale i těch se nyní týkají škrty. Některé evropské vlády eh, tyto cíle a jejich financování pozměnily. Takže Toto jsou mé pozňovací návrhy. Já eh, se těším na to, až pod vedením paní Vajdere budou navrhovány a formulovány kompromisní pozňovací návrhy. Duch těchto pozňovacích návrhů je představován také v pozměňovacím návrhu 62 a bodech odůvodnění. O, tom, potom, o tomto duchu jsme již diskutovali. Jestliže činíme ústupky v naší zahraniční politice a politice lidských práv, pak tyto ústupky jsou krátkodobě někdy dobré, protože musíme být pragmatičtí a realističtí. Tento pragmatismus a realismus však z naší politiky může činit pouze ozdůbku. A to je moje velké znepokojení. To je to, co mě netěší, protože my bychom se měli zaměřovat na lidská práva jako na pilíře společnosti a ne jako na něco, co je tady jako přidaná hodnota či navíc. Proto by vlády a země neměly dělat žádné ústupky v oblasti lidských práv, protože v budoucnosti to bude pouze horší, jak pro oběť, děti v třetích zemích a také se nám to vrátí. Zhorší se nám naše standardy v oblasti pracovních podmínek, ekologické standardy, dobrého řízení a tak dále. A my se domníváme, že opravdu snižování e, úrovně lidských práv není dobré pro nikoho. Na tom se asi shodneme všichni ale my toto musíme neustále opakovat tak, aby opravdu ke snižování úrovně lidských práv nedocházelo. Já se domnívám, že zpráva paní Vajdere je velice dobrá. Děkuji vám, děkuji vám, pane Tavareši. Pan Tanok již mezi námi není. Pan Tenok také nemá žádné pozměňovací návrhy a paní, o paní Šáke nevím, zda-li nějaké návrhy předložila, ale ona se zúčastní schůzky příští týden a stanovisko DV, pana Devy, by také mělo být bráno v potaz. Jestliže s tím budete mít nějaké problémy, tak mi dejte vědět, protože já diskutuji intenzivně s Deve o jiných záležitostech. a my bychom měli pokračovat v naší dosavadní praxi a zapracovat také pozměňovací návrhy eh, DV. A nyní pan Svon za vnější službu. Děkuji. Nebude to zpětná vazba, ale my v současné době eh, se zabýváme, studujeme jednotlivé pozměňovací návrhy. A proto nyní se, se vyjádřit pouze k tomu, z čeho by se dotkly také nevládní organizace. To je iniciativa, která byla zahájena dnes ráno, která může být v této souvislosti relevantní, což je takzvaná eh, kampaně IF, jestliže a jmenuje se to Enough Food, tedy dostatek potravy. Takže to já jsem také chtěl dát do zápisu, protože to je opravdu velká iniciativa. Thank you, Mr. Swan. Děkuji vám, pane Svone. A nyní paní Vajdere, chcete ukončit debatu? Já jsem chtěla pouze říci, že děkuji za všechny posňovací návrhy, které jsou velice kvalitní. Děkuji vám za vaše komentáře a těším se na příští týden, kdy Eh, také budeme pracovat na kompromisních pozměňovacích návrzích a já doufám, že budeme v budoucnosti stejně konstruktivně pracovat jako do posud. A já bych vás chtěla seznámit s dalším harmonogramem. Příští týden se sejdou stínoví zpravodajové a potom se sejdeme s AFETem 18. února a potom se bude hlasovat v AFETu 19. a tato zpráva bude projednávána a schvalována na plenárním zasedání v Dubnu. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je zpráva o cestě delegace podvýboru do Roa do Turecka. A Paní Vašia přijde? Paní Vašia a já jsme eh, byli členy této delegace do Turecka. Jeden den jsme strávili v Ankaře a sešli jsme se s různými představiteli ministerstev, také s akademickou obcí a s nevládními společnostmi a druhý den jsme strávili na turecko-syrské hranici. Vy máte k dispozici naši písemnou zprávu, která se domnívám, že byla již distribuována na začátku této schůzky. A já nyní přejdu do Němčiny a budu hovořit na základě svých připomínek. Die zentralen Themen für uns. Hlavní témata eh, této mise byla situace v, z hlediska svobody tisku a médií eh, a takové otázky, jako nakolik pokročily eh, reformy justice, eh, takže různé, jak jsou implementovány mezinárodní předpisy do národního právního řádu a jaké vlivy má politika na nezávislost justice. Takže eh, my jsme již při příjezdu se sešli se zástupci občanské společnosti eh, s 13 různými skupinami, to bylo hned na začátku naší návštěvy a vlastně průběžně ze všech stran jsme slyšeli, ať už to byly odbory nebo asociace žen, svazy žurnalistů eh, nebo jiné organizace, Eh, všichni říkali, že v Turecku oficiálně, na oficiální rovině se dělá obrovský kus práce eh, na úpravě eh, legislativy a rozšiřování institucí v oblasti práv žen například eh, bylo zjištěno, že neexistuje dost nouzových eh, linek pro ženy nebo asilových domů pro ženy. To je pozitivní, eh, že se v těchto oblastech pracuje. Sice pomalu, ale pracuje se. To je pozitivní, ale současně zaznívaly takové názory, že je vidět, hm, že ze strany politického vedení ehm, není rádo viděno to, že se tady rozvíjí něco, co je mimo kontrolu. V oblasti e, práv žen například bylo řečeno, že je politování hodné, že e, práva žen nebo ženy e, byly vyškrtnuty z titulu z názvu zákona. A ten zákon se nyní jmenuje e, zákon o rodině nebo o blahu rodiny. E, čili tyto nezávislé organizace si tohoto všimly a viděli, že tady je určitá jiná tendence, že na práva žen se e, myslí pouze v rámci konstruktu existující rodiny. A dále Eh, jsme zaznamenali pozitivní krok. Eh, Národní instituce pro lidská práva jsou eh, budována, rozvíjena. Tady se očekává, že se jednotlivé osoby, které již byly jmenovány, sejdou a že zvolí předsedu či prezidenta tohoto výboru pro lidská práva, ale tady se neví, kdy k tomu dojde. A kritika této Národní instituce pro lidská práva eh, se odehrává hlavně na té rovině, eh, že mandát, eh, jak má tato instituce pracovat, nenaplňuje to, co očekává OSN od nezávislé instituce pro lidská práva. My ve výboru pro lidská práva se musíme podívat na všechny národní instituce pro lidská práva, a pan Čip eh, s národními institucemi pro lidská práva z východní Evropy už tohle to dělá, ale my se musíme podívat eh, po celé Evropské unie, protože eh, mnohé z nich jsou často kritizovány v tom smyslu, že nejsou úplně nezávislé. Čili my jsme se zástupci vlády v Turecku sešli a bylo řečeno, že i mm, instituce v Evropské unii tato kritéria splňují jenom omezenou měrou. Mm, tedy eh, Národní institut pro lidská práva by rozhodně měl být z naší strany podpořen. 15 eh, dní po eh, zahájení eh, fungování kanceláře ombudsmana jsme měli již příležitost eh, toto místo navštívit. Kancelář ombudsmana, úřad ombudsmana se zabývá tím, že přijímá stížnosti občanů v, na fungování úřadu či administrativy samozprávy. Je to důležité, důležité místo, důležitý úřad pro dodržování lidských práv základních práv a pro boj proti korupci. A tady si myslím, že je velký problém, který eh, spočívá v obsazení eh, místa funkce ombudsmana, eh, protože již bylo rozhodnuto, že dřívější bývalý soudce, pan Ime Roglu, eh, bude jmenován ombudsmanem. My jsme s ním mluvili, ale eh, veřejností je často kritizován i ze strany občanské společnosti v tom smyslu, že pan Ime Roglu se podílel nebo byl členem kasačního soudu, který v roce 2006 vynesl rozsudek proti Chrant Tinkovi, Turecko a arménskému žurnalistovi a je tedy naprosto tragické a nešťastné, jestliže pra, eh, eh, právě tato osoba bude ombudsmanem, protože tento žurnalista byl nakonec zavražděn eh, toto zaznělo ve všech rozhovorech, které jsme vedli na toto téma, jako velká pochybnost o tom, zdali ze strany tureckého um, obyvatelstva je právě tato osoba vhodná, jestli bude považována tedy za nezávislého ombudsmana. V, našich, eh, jedna, v našem rozhovoru pan Imar Roglo eh, říkal, že se tímto případem zabýval pouze nepřímo, ale samozřejmě nemohl říci, že s tím nic společného neměl v roce roce 2006. Ještě jednu věc bych ráda zmínila, protože předtím, než my jsme přijeli na návštěvu, dva dny předtím eh, ministerský předseda Erdogan veřejně eh, prohlásil v jednom ze svých projevů, že si myslí, že eh, konstrukt eh, dělení eh, moci není eh, zrovna to nejvhodnější pro Turecko. Mm, eh, zástupci občanské společnosti i akademických kruhů eh, se často odvolávali právě na toto vyjádření, protože pokud eh, ministerský předseda vyjádří, tak se spochybňujícím způsobem o takto zásadní věci, jako je dělení pravomocí nebo dělení moci, tak to vyvolává samozřejmě diskusy. A my jsme mm, diskutovali o vlivu na justici, kde je to zcela zřejmé případ Pina Selek, to je feministka, spisovatelka a socioložka v Ture- turecká, která byla v roce 98 eh, obviněna za to, že byla zapojena do eh, bombového útoku v Istanbulu. Následoval dlouhý proces, ona byla uvězněna, byla mučena, týrána ve vězení a přesto nyní eh, už byla třikrát osvobozena různými soudy ale na podzim eh, jeden soudce eh, onemocněl, eh, který soudil tento případ. Přišel nový soudce a nyní je tady rozsudek na doživotní uvěznění. A my jsme tento případ probírali minulý týden v Turecku Eh, a také ve Štrasburku eh, i s advokátem této ženy. Zítra bude vynesen rozsudek a eh, je tady snaha z politické strany konkrétně zasahovat do justice a vytvořit tak precedens. Já to tady teď zdůrazňuji, přestože 18. ledna došlo k celé řadě eh, uvěznění eh, eh, aktivistů a obhajců lidských práv. A v takovýchto případech vždy, když a vždycky ve všech těchto případech byli obviněni na základě zákona proti terorismu, byli obžalováni Mm, a vždy tady došlo k politickému vlivu, ovlivňování justice. Eh, když eh, jeden, ve, jeden den eh, po policejní akci je uvězněno 15 lidí, tak si myslím, že těžko se to dá vztahovat k jednomu případu. Čili my v v oblasti Turecka se musíme opravdu dobře dívat na dodržování lidských práv. A musíme podporovat a dobře dohlížet na to, eh, jak eh, se implementují mezinárodní právní předpisy do národního práva. Musíme to podporovat, musíme se dívat eh, na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, jakým způsobem je k ním přihlíženo v národní legislativě. Je to důležité i pro fungování Evropského soudu pro lidská práva, protože Turecko a Rusko tam představuje většinu případů ale mm, současně e, to jsou případy, e, které nejsou žádnou maličkostí z hlediska politického ovlivňování nezávislosti justice. Další téma e, byla velmi často, dalším tématem byla velmi často situace Kurdů a mm, dochází tam k ozbrojeným střetnutím. V roce 2012 ta situace je už od roku od voleb v roce 2011 a v roce 2012 nebyl téměř ani jeden den, během kterého by nedošlo k ozbrojeným eh, nebo násilným střetům. Ehm, byla to moje první návštěva v Turecku eh, ve funkci členky výboru pro lidská práva a udivilo mě, ale právní situace je tam taková. Udivilo mě, že jsme stále mluvili o situaci Kurdů, bez ohledu na to, v jaké situaci, bez ohledu na to, v jak, na jakém ministerstvu a neustále se tam, tam zaznívalo také slovo mm, teroristé, eh, kterým byli označováni kurčtí politici a kurčtí aktivisté. A to mně připadá eh, nevhodné, protože, a udivuje mě to, protože eh, musíme eh, si uvědomit, v jaké pozici je kdokoliv, kdo je kurdské národnosti. Je tam situace taková, že mnoho poslanců eh, ze stran eh, BDP, kteří jsou buď sami kurdské národnosti nebo jsou Kurdům přátelsky nakloněni, eh, tak mají strach docházet vůbec do toho národního parlamentu, protože šest z jejich kolegů už je uvězněno my jsme se sešli s těmito poslanci a oni mluvili o situaci velmi pesimisticky i z hlediska vypracovávání ústavy, zejména co se týče práv etnických menšin a jejich zakotvení v ústavě. A mluvili také o tom, že je velmi problematické v současných eh, diskusích o snižování mm, desetiprocentní hranice eh, pro volitelnost eh, to je eh, tedy mm, už téma vypracovávání ústavy, eh, na které by se měl náš výbor zaměřit ve všech bodech. Eh, a měli bychom se ale zaměřovat i na slyšení před soudem nebo řízení před soudem vedená proti obhájcům lidských práv, aktivistům a zástupcům civilní občanské společnosti. Eh, sešli jsme se také s ministrem pro záležitosti Evropské unie a on si velmi hořce stěžoval eh, na to, že eh, ze strany Evropské unie nedochází k žádnému posunu, že on pracuje intenzivně na aktivním Eh, agendě pro přistoupení. On se vyjádřil v tom smyslu, že doufá, že za irského předsednictví se tyto práce zintenzivní a že eh, alespoň jedna další kapitola bude moci být eh, zahájena. Um, pokud eh, toto posuzujeme společně eh, s eh, tureckou parlamentní delegací a podíváme se na to, uvidíme zdali kapitoly 23 a 24, které se zabývají základními právy a justicí, zdali by tady mělo dojít k nějakému posunu my v našem podvýboru pro lidská práva se tím musíme opravdu zabývat velmi intenzivně. Sešli jsme se v parlamentu také s, výrobem pro, eh, promiňte, s výborem pro harmonizaci s Evropskou unii. To bylo zajímavé setkání a nebyli jsme tam jenom my dvě, ale eh, byli tam mm, vlastně v našem zastoupení eh, pozváni všichni členové Eh, podvýboru pro lidská práva, aby se zúčastnili nejrůznějších akcí v Turecku, nejrůznějších městech. Eh, je tam pořádána celá řada konferencí eh, mezi, společně tedy mezi tureckými a evropskými poslanci. Budou to i, mohou to být i poslanci národních parlamentů, například na téma governance nebo na téma boje proti terorismu. Tolik eh, tedy informace o setkáních, která jsme absolvovali v Ankaře. Musím říci, že delegace EU v Ankaře eh, byla velice ochotná, eh, zejména mm, mm, instituce pro sledování lidských práv v Ankaře ehm, je ochotná spolupracovat eh, a diskutovat s ministerstvy i s eh, občanskou společností. Pak jsme měli logistický problém, protože jsme se chtěli dostat na eh, turecko-syrskou hranici, ale bohužel mlha nám to neumožnila, museli jsme změnit plány a letěli jsme do Adany a přejížděli jsme dále autem v noci, takže eh, jsme přeci jenom další den ráno mohli eh, absolvovat naplánovaný program. Také díky sekretariátu pod výboru eh, jsme se tam sešli jsme, a díky delegaci EU jsme mohli tento program uskutečnit, tento jednodenní program na turecko-syrské hranici. Bylo to opravdu velmi zajímavé vidět, jak těch 200 tisíc lidí Eh, které zde přijala turecká vláda eh, jako uprchlíky, eh, žijí v zařízeních pro uprchlíky, která jsou eh, sice velmi jednoduchá, ten uprchlický tábor, ale umožňuje eh, přeci jenom v něm žít. Je tam určitá infrastruktura, dostatečná infrastruktura, mají tam i něco jako samosprávu, uprchlickou radu tohoto tábora, která je zapojena do mm, opravdu zprávy tohoto tohoto tábora. Jsou tam školy, mateřské školky, je tam zdravotní péče. Takže je to opravdu um, úžasné toto sledovat. Já jsem tam uh, mluvila i s guvernérem Kasiantepu a um, e, poděkovala jsem mu za to, jak uh, eh, velkory se přistupují k uprchlíkům. Um, přestože jsem věděla, že tito upr- přestože vědí, že tito uprchlíci se nebudou moci vrátit do své země nějak rychle a Turecko možná poči- musí počítat s tím, že tolik lidem, tolika lidem bude pomáhat dlouho dlouhodobě. Více problém, větší problém než eh, uprchlíci v eh, táborech eh, představují uprchlíci, kteří byli ubytováni nebo jak si se dostali do rodin a nejsou registrováni. K tomu je třeba říci, že Turecko pracuje na vlastním zákonu o azylu a ty práce legislativně ještě nejsou ukončeny, ale pokud nějaká osoba není zaregistrována, tak potom nemá nárok na sociální pomoc, což samozřejmě na delší období potom není možné. A myslím si, že Evropská unie a její různé instituce, které poskytují humanitární pomoc, by měly najít nějakou cestu k tomu, jak těmto uprchlíkům pomoci, buď prostřednictvím mezinárodních či národních nevládních organizací. Extrémně obtížná je situace uprchlíků, kteří ještě se nedostali přes tureckou hranici. Byli jsme informováni, že tam nejsou jenom eh, elektrické ohradníky, ale my jsme tam byli koncem prosince, eh, eh, je tam opravdu velmi obtížná situace. My jsme se dohodli, že komisařka Georgieva od nás obdrží dopis, Mm, kde se jí pokusíme vyzvat k tomu, aby byrokratické překážky byly pokud možno odstraněny, aby turecká vláda a organizace obdržely podporu k tomu, aby mohli eh, se postarat o eh, syrské uprchlíky, aby jednali pokud možno nebyrokraticky a aby eh, se dostali vlastně i k těm uprchlíkům, které zatím nepodchytili. V uprchlických táborech jsme mluvili přímo s uprchlíky ze Sýrie a já jsem poté ještě eh, vedla rozhovory se zástupci eh, syrských mládežnických organizací. A nešlo hlavně o to, jak se jim žije jako uprchlíkům, ale spíše si stěžovali eh, na členské země Evropské unie a na Evropskou unii jako takovou, v tom smyslu, že se do tohoto konfliktu jaksi nevložili tak, aby, jak by eh, si eh, to uprchlíci představovali, čili eh, že nemají, hm, nepřišli s žádným nástrojem, jak zabránit bombardování civilního obyvatelstva. Já jsem říkala, že eh, vojenská intervence by takovýto konflikt mohla ještě vyeskalovat. Eh, všichni účastníci tohoto jednání říkali, že si myslí, že to je iluze, eh, že toto, tento názor nezdílejí. Takže i tady si myslím, že by mělo smysl Eh, mělo svůj smysl, že delegace výboru pro lidská práva jsem eh, vycestovala. Eh, je mi velice líto, že na konferenci evropských ministrů vnitra začátkem prosince jsem Eh, eh, nemohla prosadit, eh, se nepodařilo prosadit vlastní program pro přijímání syrských uprchlíků v Turecku. Ono, já nevím, ono je velmi chválihodné a je to vlastně výrazem dobrých hm, sousedských vztahů, že Turecko přijímá tolik uprchlíků ze Sýrie, ale infrastruktura už to dlouho neunese, protože je tam i mnoho zraněných lidí a já chci zdůraznit tento požadavek, že by Evropská unie program, eh, měla zavést program resettlementu a eh, tito uprchlíci buď v Turecku nebo v dalších sousedních zemích, v Jordánsku, v Libanonu, eh, že by měli být přijímáni, protože je třeba počítat s tím, že tento konflikt neskončí v dohledné době a že pro ty uprchlíky bude realita taková, že budou muset zůstat v sousedních zemích několik let. Tolik eh, moje zpráva. Vidím, že paní Veržeja se zatím nedostavila, takže mě nemůže doplnit. Já sama jsem přednesla eh, eh, svou informaci i delegaci pro spolupráci s Tureckem a v AFETu budeme mít příště zprávu o Turecku, ke které my přispějeme také tím, že dáme k dispozici naši zprávu v písemné podobě. Nyní uh, uh, má slovo pan Obiols, prosím. Gracias, presidenta, por <clears throat> su información y por... Děkuji, paní předsedkyně, za veškeré informace a za tuto zprávu. Zpráva byla dnes eh, rozdána, já si ji velmi pozorně přečtu, já jsem s novým zpravodajem pro naši skupinu také pro hodnotící zprávu o vyjednávání s výhledem na vstup eh, Turecka do EU. Velmi stručný komentář k této specifické otázce lidských práv v Turecku. V zásadě eh, souhlasím eh, s vaším výkladem situace. otázkou pro Turecko je vždy to samé. Je sklenice z poloviny plná nebo z poloviny prázdná? Existují problémy a myslím, že bychom se měli zabývat obecným trendem. Je ten trend pozitivní nebo negativní? A je těžko se spokojit pouze s momentkou, abychom posoudili situaci, která je z mnoha hledisek problematická. Ale také přetrvává otázka našeho postoje jako Evropské unie vůči vývoji, který zjišťujeme v Turecku a vůči interním problémům Turecka. Můj závěr je, že i když se velmi snažíme o pokračování v dialogu, abychom se vyhradili vůči problematickým situacím a abychom také protestovali vůči některým nedostatkům, tak pokud neprokážeme minimum konzistentnosti v rámci našich vztahů s Tureckem, tak jsou malé šance, že bychom pracovali efektivně. A hrozí dokonce, že budeme popírat naše vlastní cíle a naše zájmy. Svým způsobem je politicky a historicky skandální zjišťovat, k čemu došlo. V roce 2005 se Evropská unie zavázala k procesu vyjednávání, který povede ke vstupu Turecka. A potom tento proces zaznamenal zablokování, které můžeme definovat jako absolutní. Pokud máme být konzistentní, když eh, tedy tvrdíme, že budeme hájit lidská práva v dnešním Turecku, tak je tedy třeba eh, prokázat minimální politickou slušnost. Pacta sunt servanda. Je třeba dodržovat to, k čemu, k čemu jsme se zavázali. A myslím, že nadcházející rok nám poskytne určité možnosti, abychom odblokovali tento stav. Ve Francii dochází k novému vývoji, zřejmě díky postoji, který bude mnohem pružnější z hlediska francouzského prezidenta, předchůdce pana Olanda v Lizejském paláci řekl několikrát, že co se týče problému Turecka, bylo třeba vytvořit systém ekonomického a politického hodnocení ale hlavně ten filozofický postoj vycházel z určitých eh, historických eh, ohledů a některých eh, osobních přesvědčení. Je třeba tu situaci odblokovat, zejména v kapitolách 23-24, které se týkají justice základních práv a bezpečnosti. Pokud se chceme vyjádřit k situaci lidských práv v Turecku, nemůžeme odhlédnout od toho zablokování při jednání a nemůžeme také odhlédnout od postoje Evropské unie vůči žádosti o přistoupení Turecka. Situace je dnes eh, dramatická, bude přetrvávat. Paní předsedkyně o tom mluvila, stovky tisíc syrských uprchlíků prchají před konfliktem v Syrii a ty osoby jsou přítomny na tureckém území. Pokud nedojde k eh, výraznému závazku Evropské unie a důrazné solidaritě, tak myslím, že naše práce v oblasti lidských práv bude zejména velmi obtížná. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, pane Objolsi, a nyní dávám slovo paní Veržia a také žá, vás žádám o to, abyste reagovali na dotaz pana Objola, který se ptal na trendy. Eh, Já jsem si přečetla zprávu, kde s kterým se můžu do značné míry stotožnit. Bohužel se musím omluvit, přišla jsem pozdě a neslyšela jsem, co jste říkala. Ale mý kolegové mi sdělili to zásadní, jedna formální připomínka. Možná jsem to četla příliš zběžně, ale zdá se mi, že zde není zmínka nebo sotva o kurdské otázce. A kurdská otázka byla do značné míry zmíněna vládními organizacemi, se kterými jsme se sešli na místě. Jsem o to více citlivá na tuto otázku, protože víte, že v Paříži došlo k zavraždění tři, tří mladých kurdských žen Jedné z nich bylo 50 let. A do značné míry souhlasím s tím, co jste právě řekl. Myslím si, a to, co jsem já vycítil z našich eh, partnerů z vlády, bylo, že nechápou postoj Evropské unie. Do značné míry tedy souhlasím s tím, co jste řekl, protože evropské instituce a rada také, rada ministrů, je poměrně nekonzistentní vůči této situaci, protože jsme skutečně odsouhlasili kandidaturu Turecka, ale nevy, nevyvozujeme z toho veškeré závěry a nejednáme eh, s Tureckem tak, jak jsme jednali se všemi kandidátskými zeměmi, takže kapitoly 23-24 jsou kapitoly, které jsou zásadní jsou zásadní pro náš samotný výbor. A z mého hlediska je to věc, která nejvíce tedy ovlivňuje možnost přistoupení Turecka, a nikoli ty otázky, o kterých jste hovořil vy, tak eh, vlastně nepřímo. Eh, obraz, který jsme v Turecku viděli, pokud jde o vývoj vývoj právního státu, stav demokracie a lidských práv podle evropské terminologie, tak eh, ta situace je poměrně dramatická a nevyvíjí se vůbec dobře. Vy jste odkázal na počet 8 eh, až 10 tisíc politických vězňů v tureckých věznicích, eh, vývoj represe, které jsou vystaveni volení představitele, zejména kurčtí, ale nejen kurčtí. Takže já si myslím, že skutečně zde existuje skutečný problém, a který se týká tedy přistoupení Turecka. A myslím, že to jen stěžuje situaci. Ale dovolil bych si paní eh, předsedkyně doplnit, několik slov, které vyplývají právě z těch vražd v Tur- ve Francii. V Turecku je dnes zásadní, že mírový proces byl opět nastartován po hladovce v tureckých věznicích. Byl zahájen dialog mezi vládou a panem Očalanem, dramatické francouzské události by neměly eh, zatěžovat eh, tento mírový proces a já mám radost z toho, že vedeme diskusy na to téma právě teď na příštím plénu ve Štrasburku, protože si myslím, že Evropský parlament by se měl vší váhou zasadit, tak jak učinil v minulosti, o několik témat, protože to v zájmu všech, kteří žijí na tureckém území, všech menšin, ale také veškeré turecké populace. A jinak eh, se skutečně eh, mohu stotožnit do značné míry s vaší zprávou, která je poměrně jednoznačná. A snad jedna věc je důležitá. Očekávala jsem, že budou větší rozpory mezi eh, hlavními eh, politickými skupinami, tedy vládní stranou a opozicí. A naopak eh, značná konvergence vyplynula z toho jejich základního zjištění, co se týče demokracie a lidských práv, včetně z hlediska diskuse o ústavě protože i to je důležitá věc, která si zaslouží tedy naši pozornost. Thank you. Uh, Děkuji vám, paní Veržia. Já se domnívám, že tato zpráva může být ještě rozšířena o kurdské otázky. Já jsem zapomněla ještě na jednu věc. My o tom uh, často hovoříme, byla to velká hladovka, které se zúčastnilo asi 600 účastníků. Byli to především kurčtí vězni. A bylo to na pokyn Echalana, ale také jsme slyšeli, že mis ministr spravedlnosti, dobře se mu podařilo ukončit tuto hladovku. Možná, že zpráva by toto také měla reflektovat a také by tam měly být začleněny různé názory různých opozičních skupin. A než předám slovo komisi, tak ještě chci říci panu Obělsovi, že jsem pečlivě naslouchala jeho slovům. Vy jste se ptal na tendence, na trendy. Trendy je těžko ohodnotit během dvou dní. Já jsem také si v přípravě na tuto návštěvu hodně o Turecku přečetla a já jsem byla velice znepokojena tím, jak občanská společnost otevřeně hovořila o tom, jak se vlastně formálně hovoří o ústavě a o lidských právech, ale na druhé straně dochází opravdu k postihům kurdské menšiny a že vlastně slova se od praxe stále více vzdalují. A tím bychom se také měli zabývat. Jedna nevládní organizace, občanská organizace také se nás e, ptala, proč bychom neuspořádali v v Bruselu seminář přímo o lidských právech, tak kde bychom mohli diskutovat nejenom o stávající situaci, ale také o trendech. A já si myslím, že bychom měli být aktivnější, měli bychom intenzivněji diskutovat o otázkách lidských práv s parlamentem, s vládou, s občanskou společností v Turecku. Mně by se velice líbilo, aby chom se velice snažili otevřít kapitoly 23 a 24, protože to jsou naše eh, příslušné kapitoly týkající se soudnictví. A já jsem ráda, že vy také eh, sledujete zprávu o přidružení uh, Eh, Turecka a možná, že byste nám také mohl pomoci se sestavováním programu pro Turecko pro tento rok. Je mezi námi pan který je z komise z odboru pro Turecko, takže s radostí si vyslechneme vaše názory. Takže dívám se nesprávným směrem již jsem vás našla. Děkuji, paní předsedkyně, dobré odpoledne přeji všem. Děkuji za tak širokou debatu. Diskutovalo se o tématech, které komise také sleduje. Já bych se rád zaměřil na otázky základních práv a na justiční záležitosti. A chtěl bych vás seznámit s naší analýzou problémů, o kterých jste hovořili. Začnu případem Pina Šela. Tady tento případ ilustruje strukturální problémy trestně právního systému vzhledem k tomu, že procesy trvají velice dlouho, také dochází k rozporu plným či opačným e, rozsudkům, dochází také ke výměně soudců a celého soudcovského sboru. V tomto případě také došlo k tomu, že soudci v první instanci mohou odmítnout přijmout rozhodnutí nejvyššího soudu. V pří, třetím případě rozhodl opravdu celý soudcovský sbor. A tady se zdá, že soudci se snaží v určitých případech potvrdit svou nezávislost a svá práva v určitých případech. Takže, jak již jsem řekl, turecká trestní justice má určité strukturální problémy, eh, procesy soudní před trvají velice dlouho a také v důsledku toho je velice dlouhá vazba případu Landmark e, ta, tato vazba trvala podstatně dlouho, než je běžné. A pak tady máme také zdůvodňování. A také jsou tady dotčena práva obhajoby a především v oblastech, kdy Například případy se týkají také práva na schromáždění a práva na názoru. My hodně spolupracujeme eh, s ministrem spravedlnosti, také se soudcovskými orgány. Také třetí reformní balíček obsahoval opatření, jak řešit určité případy. Takže tady se zavazu, za, mm, vádí povinnost soudců předčítat rozsudek a také pak se tady snižují pravomoce soudů a zástup státních zástupců. Já doufám, že budeme schopni brzy předložit eh, čtvrtý reformní balíček a není k nezávislosti justice. Tady je za prvé aspekt externí nezávislosti vůči vládě a parlamentu a je tady aspekt vnitřní nezávislosti. Protože tady se to týká závislosti či nezávislosti jednotlivých soudců či soudu vynést rozho- rozsudek, který jim připadá vhodný. V roce 2010 došlo k změně ústavy a tady se změnila rada soudců a státních žalobců. A tato rada řídí kariéru soudců a zde jsou jmenováni tito soudci e, přímo ze svých vlastních řad, 16 ze 20. A toto odpovídá standardům Evropy, tak jak to říká Rada Evropy, to je velice důležitý krok. A pokud se týče vnitřní závislosti, tak e, byli také profesionálně soudci hodnoceni vzhledem k tomu, jak eh, vycházejí vstříc rozhodnutím odvolacího soudu. A to byla vlastně omezená nezávislost a tato, tento postup byl zrušen v roce 2010. Takže z hlediska institucionálního eh, byla zahájena legislativní práce která může e, zaručovat nezávislost soudnictví. Ovšem je to třeba uvádět do praxe a my spolupracujeme s Ministerstvem spravedlnosti a s dalšími orgány, tak abychom zlepšili e, profesionální trénink tak, aby se zlepšila také rozhodnutí, která jsou vydávána. Nyní závěrem ještě jedna připomínka týkající se jednání o přístupu. Jestliže chceme, aby Turecko vycházelo ve svých reformách z evropského vzoru, tak musíme eh, přístupovém procesu pokračovat. Musíme zahájit opravdu e, zodpovědně tato jednání, musíme otevírat další kapitoly a tak je třeba postupovat v budoucnosti. Thank you. Děkuji. Takže ještě paní Veržia. Ano, když dovolíte. Vím, že to není úplně obvyklé, ale jsem skutečně překvapen tím, co jste právě řekl protože jedna z věcí, které se opakují v tom, co říkají zastánce lidských práv, kteří se zabývali soudy, které běží v současnosti v Turecku. Tedy soudci rozhodují pouze na základě policejních důkazů a neopírají se o jakékoliv eh, důkazy, které dodává tedy justiční aparát. A i tak to vypadá nezávislost justičního systému. Práce, kterou odvádí policie a nezávislá činnost samotní, samotné justice. Policie, policie pracuje po svém, nebudu hodnotit, jakým způsobem eh, schromažďují důkazy turecké policejní síly, ale každopádně systém spravedlnosti by měl mít možnost eh, přeskoumávat důkazy a doklady dodané policii a všechna svědectví prokazují, že to se prostě nikdy neděje. Takže to je opravdové téma, to jsem chtěl tady zdůraznit. Děkuji. Promiň. Eh, Myslím si, že můžeme ukončit tento bod, to je zpráva naší delegace a uvidíme, jak tím způsobem se otázkou lidských práv v Turecku eh, v tomto roce budeme zabývat. Budeme také těsně spolupracovat s delegací pro Turecko a tato zpráva bude postoupena do výboru AFET. Děkuji. A nyní se dostáváme k bývalé Jugoslávské republice Makedonie, Firom. Zde budeme si také vyměňovat názory eh, na eh, lidská práva s ohledem na nadcházející cestu delegace pod výboru DROA organizovanou společně s delegací ve smíšeném parlamentním výboru EU bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Madame Yeah. So we do this uh, together. Ano, budeme to dělat pohromadě a paní Veržia bude předsedkyní naší delegace? Um, actually we have planned to send a subcommittee. My jsme plánovali cestu delegace již v minulém roce, ale bohužel tato delegace se nemohla eh, uskutečnit a já doufám, že delegace se vydá na cestu v únoru. Já vítám pana Chacimarkekase mezi námi, který je vedoucím delegace eh, s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie a vítám ho na naší výměně názorů. Jak víte, tak hodláme vyslat delegaci v únoru Podívám-li se kolem sebe, tak mám ten dojem, že vy jste hlouběji ponořen v této tematice než já. A my máme také poslední zprávu o pokroku této země z roku 2012. Tady se hovoří o tom, že země nadále plní eh, kritéria pro členství v EU tak, aby mohla být zahájena jednání. Ale je třeba provádět reformy v tak a je třeba se zaměřit především na právní stát, včetně svobody vyjadřování a všechno toto musí být řádně implementováno. Je třeba také, aby nastal dialog mezi vládou a opozicí já doufám, že více se dozvím o situaci v zemi a v parlamentu. Toto by bude mít také dopad na to, zdali budeme moci e, vyslat delegaci či ne. Potom jsou tady také otázky médií. To je také otázka e, rozhodnutí velké komory týkající se případu pana Vel proti bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Tento případ ve zkratce vypadá následově. On je německo-makedonský státní příslušník a v boji proti terorismu byl unesen z Makedonie, z Firomu a odvezen do Afganistánu. Tam byl mučen a poté, co zjistili, že není e, zapleten s teroristickými skupinami či al qaidou pak byl přivezen zpět a nyní e, zažaloval tuto praxi. Například také zažaloval to, že byl ve firmu mučen. To je jedna záležitost, kterou se budeme zabývat a také v minulém roce jsme se zabývali situací Romů ve Firomu. Máme tady také řečníky, hosty, pan Mark Gruber, který je předsedou Evropské Federace novinářů a on nás také seznámí se svobodou médií v Makedonii. Pak je tady také paní Grabe, která je ředitelkou eh, institutu v Bruselu. Ona byla také poradkyní pana Rena ve funkci jeho komisaře pro rozšíření a ona se také po akademické eh, stránce zabývá Eh, rozšířením a jak víte, tak tento institut Svobodné akademie je velice aktivní na Balkáně. Vprovádí mnoho projektů na posílení občanské společnosti. A potom také za komisi, za generální ředitelství eh, pro rozšíření je tady mezi námi paní Svajtquist, která je činná v oblasti zahraniční politiky. A ještě tady nám chybí kolega Howitt, který je zpravodajem AFETu. tématu Firomu. A nyní pan Chacimarkakis by mohl zahájit tuto rozpravu jako vedoucí delegace. Ano, děkuji vám, paní Lochpiller, děkuji vám za to, že mám možnost se vyjádřit k situaci ve Firomu. Zpráva o pokroku, kterou máte před sebou, je pozitivní a Evropský parlament a společný smíšený parlamentní výbor je vždy na straně žadatelů či žádajících zemí. My se snažíme být dobrými přáteli všech zemí, které se chtějí připojit k EU a FIROM udělal opravdu velký pokrok ve většině oblastí. Ovšem nadále tady ještě existují jisté otazníky. Nej, Dříve chci se vyjádřit takto velice pozitivně. V důsledku hospodářské krize, či vzhledem k eh, hospodářské krizi, eh, je na tom bývalá republika Makedonie ještě velice dobře. Ale první otazník se týká mezi etnickými vztahy. Možná, že víte, že je tady velké množství či většina je třeba formulovat velice opatrně a pečlivě. Takže většina společnosti eh, nemá albánský eh, pozadí či původ eh, tak eh, tito lidé měli problémy, když se země stala nezávislá a potom tady máme proces ochryt, eh, posléze se situace uklidnila, ale nedá se říci, že by všechno klapalo. Není to jako ve Švýcarsku. Nadále existují problémy, které někdy vybuchnou a někdy se zase sklidní. Došlo k celé řadě různých případů. V první polovině roce, roku 2012 došlo k zabití a tak vzniklo napětí mezi etniky a také toto vedlo k protestům eh, veřejnosti. Vláda však reagovala velice zralé na tyto události a snažila se udělat vše pro odstranění tohoto napětí, ale když dojde k etnickému zabíjení, pak samozřejmě také etnické napětí se zvyšuje. Pak bych také chtěl pohovořit o vztazích se sousedy. Vy víte, že země má problémy s jižním sousedem kvůli názvu, ale o tom tady nechci hovořit do hloubky. Já tady chci hovořit o problémech, které jsou intenzivnější s východním sousedem a to je Bulharsko. To je věc, která nás velice znepokojuje, protože se dotýká občanských práv občanů, kteří mají obě dvě státní příslušnosti, či si zažádali o burhalskou státní příslušnost. E, byl, jsou nám známy případy, kdy lidé, kteří tedy občané Firomu si zažádali o jiné o státní příslušnost, občanství tedy, tak tito eh, především o bulharské státní občanství jsou potom monitorováni, jsou kritizováni a také jsou často otevřeně kritizováni na našem smíšeném parlamentním výboru máme bulharské kolegy ze všech politických e, skupin a já vidím ten vývoj, že všichni hovoří o problémech, které před dvěma lety neexistovaly, e, protože pravděpodobně dochází k takovým situacím, že jsou tady lidé jako Spaska Mitrová, Skinsky Case a Mama Bureva, to je památník, na který eh, bylo zaútočeno, takže je tady napětí, eh, o kterém nám referují naši bulharští kolegové. Také se o tom již hovořilo mezi ministry zahraničí ale e, ta citlivost je v Bulharsku daleko vyšší, protože jsou jazyky podobné, je tady, podo, e, je tady společná historie, společné dědictví a e, tato citlivost v Bulharsku je daleko vyšší než ve Firomu. A musíme chápat, že toto je taková tikající bomba. Řecké Eh, obavy či znepokojení neroste, ale bulharské znepokojení je stále větší. Vy jste sama zmínila otázku Romů došlo k určitému pokroku v této oblasti. Vláda schválila strategii na inkluzi Romů a tato strategie na období 2012 až 2014 také byl schválen v této oblasti akční plán, který velice vítáme. Ovšem, na druhé straně jsme také viděli, že tady došlo ne ke zneužívání úplně, ale také k využívání evropské vízové politiky, takže lidé mohli opustit zemi a odešli do jiných evropských zemí. Například Německo napadlo tento režim, protože e, přišlo z této země e, o mnoho více přistěhovalců do Německa než v minulosti. A to je indikátorem toho, že tato strategie inkluze zrovna dobře nefunguje. Mohlo by se to zlepšit. Dále také jsou tady otázky v souvislosti s médii. Pan Gruber o tom bude hovořit, ale my můžeme jasně říci, že my jako Evropský parlament společně s komisařem Filem, který je nyní ve Skopii, jsme jasně hovořili o situaci médií, protože byla celá řada příkladů, kdy vláda velice uh, intenzivně intervenovala, aby a také pan komisař File nereagoval zrovna diplomaticky a právě proto my jako parlament jsme se stali takovým zprostředkovatelem, protože uh, odpor proti komisi byl velký, ale po potom eh, vznikla konference kolem kulatého stolu a paní eh, komisařka či eh, představitelka firmu uspořádala tento stůl, kulatý stůl a situace se potom zásadním způsobem zlepšila. 24. prosince v průběhu parlamentního zasedání o rozpočtu největší opoziční strana sociální demokraté způsobili v parlamentu další incident, byli vyneseni z parlamentu, což se děje také zde, také z našeho parlamentu byli někdy poslanci vyneseni. Tam došlo vlastně k vyhoštění těchto poslanců eh, bezpečnostní službou, ale nejenom eh, poslanci byli vyhošeni, ale také novináři. A od té doby je parlament opozicí bojkotován. A to je věc, která je krokem zpět a my také musíme eh, se přihlásit o slovo jako Evropský parlament. Pan eh, Kramen z našeho společného výboru se rozhodujeme, zdali zemi navštívíme jako smíšený parlamentní výbor, ale v současné době tam jet nemůžeme. My nyní čekáme pro jasné, na jasné signály. Zítra máme schůzku a uvidíme, rozhodneme se, co budeme dělat protože bojkotovaný parlament není parlament, který my můžeme navštívit jako Evropský parlament. A já jsem včera hovořil s ministrem zahraničí a chceme nalézt řešení, jak opět dát obě dvě strany dohromady. Svoboda projevu a svoboda shromažďovací je respektována, nedošlo ke zneužití legisla, legislativy nebo zákazu registrace. Závěrem tedy došlo k té řadě odvětvových reform, ale do značné míry jsou narušovány nepředvídatelnou politickou situací. A pozitivní reformy a pozitivní pokrok je skutečností v řadě politických oblastí, kterých se týkají vyjednávací kapitoly 23, justice a základní práva, kapitola 24, justice, bezpečnost a svoboda. Ale s posledním vývojem tam musíme být skutečně opatrní a musíme vyvinout tlak. Já jsem citoval pana Fileho a zmínil jsem naše aktivity. Musíme vyvinout tlak, abychom zachovali tu zemi na správné cestě, protože si přejeme, aby jednání byla zahájena jakožto Evropský parlament, ale nemůžeme zavírat oči nad tímto vývojem. Děkuji. Děkuji, pane Chaci Marka Kisi. Děkuji i za zmínku o tom, že vaše delegace eh, rozhodne o, či nerozhodne o návštěvě. My to projednáme na rozšířeném předsednictvu našeho podvýboru v, v únoru a po návratu z Turecka skupina poslanců bojkotuje parlament. A pro nás eh, to nebyl důvod, proč eh, bychom neměli jednat o otázce lidských práv. Ale budeme nadále v kontaktu. Dalším řečníkem je pan Gruber, ředitel Evropské federace novinářů. Děkuji, paní předsedkyně. Využiji toho, že hovoříme o mnohojazyčnosti, takže budu hovořit s francouzštinou. A tato diskuse přichází v pravou chvíli, protože téma, téma svoboda, svobody tisku bylo jádrem jednání v Makedonii ze strany novinářů Poleta a dějiny se poněkud zrychlily. V listopadu byl schválen zákon o dekriminalizaci tedy trestných činů vůči pověsti a osobní integritě. A to ukončilo 700 soudních sporů, které běžely v Makedonii tedy 700 případů pro bývalou pro zemi takové velikosti, jako je bývalá jugoslávská republika Makarenoje. Jak řekl pan Markakis, došlo k velmi vážnému incidentu v parlamentu, kdy skupina novinářů byla eh, skutečně vyhoštěna z parlamentu pořádkovou službou parlamentu. O tom hovořil pan Markakis a předevčírem skupina pro média, kterou vytvořila paní Cruz, komisařka Cruz, vydala výslovné doporučení, aby veškerá žádost o přistoupení k Evropské unii byla podmíněna dodržováním e, svobody tisku a diverzity tisku. Takže pokud to všichni nezaznamenali, tak tato skupina to řekla jasně. E, připomenu, že to je věc, kterou jsme požadovali od první vlny rozšíření v roce 2004 a k tomu tedy nedošlo. Takže dostaneme se k jádru věci. Situace svobody médií v Makedonii je, jak řekl pan Chacimarkakis, někdy je to tak a jindy je to zase horší. Tedy existují různé podoby svobody tisku. Například právní a politické prostředí, není příliš eh, prospěšné pro svobodu projevu novinářů. Je tam značná míra autocenzury a některé ekonomické transakce neprobíhají celá transpa- transparentně a další věci jsem již zmínil, ale na některou věc zapomínáme, když hovoříme o svobodě tisku. Je to každodenní práce novinářů. Hovořili jsme o svobodě eh, shromažďovací. S- a někteří novináři byli najati určitým tiskovým orgánem a byli požádáni o podpis preventivního dopisu, aby opustili své odbory, případně aby odešli ze svého pracovního místa, pokud by se stalo, že by někdy napsali něco, co se někomu znelíbí. To je podle nás velmi závažná forma nátlaku a my jsme to sdělili panu komisaři Filemu. Tedy je tlak na to, na osoby, které chtějí být organizovány, ať už v odborech nebo jinde v Makedonii a jejich vztahy mají být eh, tedy pouze individuální, nikoli kolektivní, jako profese a to je zcela závažná skutečnost ze strany zaměstnavatelů a těch, kteří kontrolují média. Tolik eh, k pracovním podmínkám novinářů. Jak bylo uvedeno, došlo k řadě případů v minulosti, kdy tiskové firmy byly předmětem eh, rozhodnutí, která jsou nezákonná, nahodilá a obskurní či diskutabilní. Hovořím o uzavření televize A1 a znemožnění udělení recepce televizi A2. A to vše neproběhlo zcela transparentně a zcela náhodou. Jakoby, jakmile je určitá televize kritická vůči vládě, tak eh, ztratí licenci nebo je stíhána z důvodu daňových úniků, přičemž jiná média nejsou vůbec pro, uh, sledována a pronásledována tímto způsobem. Byl vytvořen dialog mezi novináři a vládou s cílem provést reformu médií a tento dialog eh, od prosince 2012 skončil po právě vyhoštění novinářů z parlamentu. V současnosti vláda připravuje reformu médií, reformu tedy mediálních zákonů, ale zatím tu profesi vylučuje. Vlastně nikdo nejedná o této reformě ze strany novinářů, protože novináři odmítají jednat za současných okolností s vládou. A to je opět eh, věc nepokojící, protože veškeré legislativní nebo politické reformy mohou těžko probíhat bez eh, názoru lidí, kterých se to v první řadě týká, to je novinářů. Hovořil jsem o televizi A1. Mohl bych také zmínit celou řadu pořadů, které jsou natáčeny a televizní stanice je odmítají vysílat. Producenti či novináři mají informace, mají hotové reportáže, novina, eh, tedy pořady, ale nikdo je nechce odvysílat. A zcela na snadě je, že se jedná o politické důvody. A také můžeme kvalifikovat mediální trh jako trh, který je neprůhledný, protože často se určitá mediální společnost prodá, potom zase někdo odkoupí, vlastně nikdo neví pořádně, co komu patří. A to je třeba připomínat. Jedno z kritérií Evropské unie je značná míra transparentnosti ve vlastnictví médií a to skutečně krutě schází eh, v Makedonii. Když se díváte na, novin, na televizi nebo čtete noviny, tak prostě v Makedonii nevíte, komu ty tiskové orgány patří. Takže celá řada podobných situací znamenají, že dlouhodobě se schválením zákonu o pomluvě můžeme hovořit o pokroku, ale to základní sdělení je takové, že pro vládu a zemi, která sama o sobě definovala svobodu tisku jako jednu z pěti priorit pro přistoupení k EU, takže mají ještě mnoho práce před sebou. A, a nedívejte se jenom na, zákon, na, na přijetí zákona nebo některých kritérií, ale podívejte se na celkovou situaci a prozatím ta situace není vůbec uspokojivá. A my máme za to, že prozatím skutečně jde o určité, jsou to změny určité, které jsou fiktivní a mají ještě hodně daleko ke svobodě tisku. Tím skončím. Děkuji. A nyní paní Grabe. Thank you very much. Um, I shall focus my remarks. Děkuji. Já bych se chtěla zaměřit především na otázku Romů a na případ al mashri na těch do těchto případů byla nadace zapojená a já také jsem chtěla eh, položit delegaci určité otázky a také se zmíním o projektu 2014 a také o pronásledování veřejné společnosti. Tady se hovořilo o situaci Romů. Existuje vládní strategie, akční plán, ale problém spočívá v tom, že výdaje jsou v této záležitosti minimální. To znamená, že tyto výdaje neodpovídají ambicioznosti tohoto plánu. Proto já chci říci, já bych navrhla, aby se pod výbor zeptal, proč vládní výdaje jsou nízké a zdali se zvýší v souvislosti s ambiciózními cíli projektu. Především se to týká eh, výdajů na vzdělávání, což je velice důležitá věc. Druhá otázka je, jak vláda hodlá také implementovat rámcovou dohodu OCHRID ve vztahu k Romům. Tady se hovoří především o počtu romských stran, které jsou součástí parlamentu a také tady jsou ministři bez portfeje a tak dále, ale ve veřejné zprávě počet eh, Romů a Bosňáků a Turků je tento počet velice nízký. Většina témat Eh, o kterých se hovoří v souvislosti s inkluzí Romů, což je vzdělávání, zaměstnanost a zdraví, tak tato témata se vůbec nepohybují směrem dopředu a nerozvíjejí se. Pan Chacimarka si také hovořil o tom, že vidíme, že mnoho makedonských Romů žádá o azyl v členských státech. V posledních deseti eh, měsících bych jich bylo více než deset tisíc. Vidíme také důkazy, že se provádí stigmatizace romského etnika, protože přijímající členské státy také hrozí eh, odvetnými akcemi. E, nesprávné zacházení s Romy e, v jiných zemích e, povede k dalším problémům a stigmatizuje to Romy a je to takový začí, začarovaný kruh. Ale Romové nejsou jedinou znevýhodněným techni, etnikem, jehož Eh, eh, situace se horší. Jsou to také homosexuální skupiny, eh, protože homosexuální svazky byly odsouzeny jako nenormální. Také chci vaši pozornost obrátit na případ El Mastris rozhodnutí z 13. prosince z minulého roku pro soud pro lidská práva dospěl k názoru, že došlo k porušení úmluvy v mnoha směrech, včetně mučení, svévolného rozhodování a tak dále. Současná vláda neudělala nic, aby eh, monitorovala také eh, tajnou službu a také, aby zjistila, kdo vlastně podal podal tyto nesprávné informace. My vidíme v tomto případě to, že je tady systematický propad justičních orgánů. E, tady se devět let podávali nesprávné informace, ale opravdu nedochází ani k dohledu nad spravodajskými službami. Slavodajské služby se pohybují mimo zákon, neřeší se tady e, e, špatné chování spravodajských služeb, které vedlo potom k uvěznění pana El Masryho. A také vůbec nedochází k vyšetřování podobných případů a postupů. Takže já bych požádala eh, podvýbor, aby také kladl tyto otázky, tak aby občan německého státu či jiných států nikdy nemusel být podroben takovýmto postupům, protože tady se hovoří o tom, že minulá vláda byla pod velkým tlakem Spojených států, když chtěla vstoupit do NATO. Tady se tvrdí celá řada argumentů, ale došlo především k systematickým nezdarům a špatným postupům, protože e, justiční e, systém nefunguje účinně, také e, vnitřní služby nefungují dobře a zdá se, že zpravodajské služby ovlivňují velké, z velkého dopadu dění v Makedonii. My také máme obavy z událostí z 24. prosince, také máme obavy z pronásledování občanských společností, to je například otevřená společnost Makedonie, protože oni jsou napadáni a také se na ně vztahuje jeden absolutně nevhodný zákon. Bohužel musím říci, že to to zatím není řešeno v rámci dialogu o přistoupení. My vítáme kritiku komise ve, v zprávě o pokroku, ale byli bychom rádi, kdyby komise o těchto záležitostech hovořila ještě na vyšší úrovni. E, podívejte se na Skopy 2014 e, a také se ptejte na rozpočet pro tento projekt, protože tento rozpočet není transparentní. Byl byl aktualizován zákon o rozpočtování, dochází také k odklonu určitých finančních toků. Takže jestliže pojedete do Makedonie, do Firomu, tak se také na tento projekt zeptejte. Děkuji paní Grabe za velmi podrobné vyjádření, které nám velmi pomůže v přípravě na naši návštěvu. A myslím, že i některé odpovědi zapadnou, jako je případ El Masry do zprávy parlamentu. Další se, to, další se týká tedy tajných eh, středisek, kde probíhaly výslechy. A nyní už jsme trochu překročili náš vyměřený čas dám slovo paní Sidequist z DG pro rozšíření. Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu opakovat to, co zde zaznělo před řečníky. Bylo to velmi různorodé a chci vám za to poděkovat. Možná bych doplnil některé další oblasti v oblasti lidských práv. Obecně řeknu, že celkem za to je tato země na stupni vývoje, který je očekáván v této fázi před rozšířením. V některých eh, techničtějších a ne tak politických oblastech je možná ta země dále. Lidská práva vyžadují politickou vůli, čas, alokaci finančních zdrojů a také odbornost a pomoc eh, vnějška, takže pokrok může být pomalý. A to je také důvod, proč v poslední zprávě o pokroku jsme zaznamenali omezený, skromný pokrok v některých oblastech, zejména tam, kde existuje sociálně-ekonomický rozměr práva žen, práva osob s postižením, práva dětí. Slyšeli jsme o řadě mezer a problémů, které existují a já bych chtěla upozornit na pozitivní zprávu. V některých zemích jsou je systém eh, orgánů zabývající lidských práv poměrně rozptýlený a nejasný, ale v této zemi funguje úřad ombudsmana 15 let a, má, a vydává každý rok velmi obsáhlou zprávu. Eh, týká se ochrany lidských práv občanů, fungování státních orgánů a také jde o činnost osvětovou a věnuje zejména pozornost právům dětí. Má proto vlastní odbor, který řeší práva dětí a také zabývá zacházením s, s osobami, které jsou ve vězení či zbavené osobní svobody. To je věc, na kterou byste se měli také zaměnit. Vybral jsem si eh, oblasti, které vyvolají znepokojení a které zatím nezazněly z ústřečníků. Komise opakovaně vyjádřila znepokojení nad stavem Eh, věznic, zejména věznice Idriza. Výbor pro zabrání mučení Rady Evropy informoval eh, v polovině minulého měsíce velmi detailně o stavu této věznice a bylo to potvrzeno i úřadem Národního ombudsmana, který provádí pravidelné pravidelné kontroly v rámci své funkce eh, Národního dohledové orgánu podle protokolu obkat. Hygienické podmínky, nedostatek e, vybavenosti, nedostatečná, nedostatečná zdravotní péče, násilí mezi vězni a nedostatečná kapacita z hlediska vězeňské populace. My jsme zaznamenali drobné kroky ku předu, zejména zlepšená, zlepšené školení pracovníků a Komise při poslední misi zaznamenala, že zde dochází k nevhodnému chování ze strany vězeňského personálu a využívání izolace ve vězení, ale ty zásadní jevy se nezměnily. Je zde program rekonstrukce a renovace, mělo by být vytvořeno nové křídlo e, věznice v Kumanovu, ale to je pouze částečné řešení, skutečností zůstává, že z hlediska rozpočtové a personální je ta situace neuspokojivá a pokrok není tedy na dohled. Další otázka základních práv a svobod je právo na spravedlivý proces nestraným soudem, také z hlediska přiměřené doby. 4 až 5 tisíc stížností řešených ombudsmanem, tedy národním ombudsmanem, a největší podíl se týká právě justice a tak zejména délky řízení. Ministerstvo spravedlnosti, legislativní rada a justiční rada dostávají také co řadu stížností o délce řízení, tedy příliš dlouhá soudní řízení a velký podíl těchto stížností také směřuje k Evropskému soudu pro lidská práva právě z toho důvodu délky řízení byly podniknuty kroky pro tedy zefektivnění justičního systému a to mělo skutečně významná, významně pozitivní výsledky, ale je to narušováno nedostatkem kvalitních informací a dat a celá řada sporů se vleče léta a zatím není možné tedy přesně zjistit, jak se některé kauzy vyvíjejí antidiskriminace. I to je tedy příběh, který není jednoznačný. Na jedné straně se přebírají mezinárodní normy, tedy vypuštění sexuální orientace jako důvod diskriminace. A antidiskriminační komise funguje dva roky, avšak ombudsman zaznamenal, že ne, je nízká, nízké veřejné povědomí o antidiskriminačních zásadách. Jak tato komise, tak ombudsman řeší případy eh, homosexuální komunity a neexistují zde organizace združující ty osoby homosexuální orientace obecně. Povědomí je v tomto směru velmi nízké. A v jedné oblasti budu opakovat eh, předřečníky svoboda projevu. To bylo v klíčovou oblastí v oblasti lidských práv minulosti Já chci jenom připomenout pozitivnější aspekt této problematiky. V listopadu eh, tedy ty součásti trestního zákonníku, které se týkají pomluvy, byly vypuštěny a byly také tedy zapracovány eh, články reagující na článek 10 Evropského mluvu o lidských právech. Tedy dekriminalizace pomluvy byla prosazována z řadu let OBSE, parlamentním shromážděním Rady Evropy a naším vlastním komisařem. A tato země provedla reformy, které zatím většina členských států EU a Rady Evropy zatím neprovedly. Je to tedy první krok a mnohé bude záviset na tom, jak soudy budou uplatňovat novou legislativu. Konečně k tomu, co se stalo v parlamentu 24. prosince. Vyvolalo to negativní dojem po loňských úspěších a navazují na pana Kise. Pracovní skupina pro média byla pozitivním fórem, které přinášelo výsledky fórem kde Združení novinářů mohlo jednat s vládou a řešit formou dialogu problémy. A my vyzýváme k tomu, aby se všichni vrátili k této formě práce, tedy nejen dekriminalizace pomluvy, ale také odborová práva, samoregulace novinářů a zlepšené etické normy, etický kodex. V oblasti mediálního fora je tedy velký prostor pro zlepšení situace. Děkuji vám. A myslím, že teď už máme skutečně velmi podrobnou představu díky těmto prezentacím tam, kde došlo k pokroku a kde k pokroku nedošlo. Musím se dívat eh, na hodiny. Pan Kukan je na seznamu. Kdo další z poslanců chce promluvit? Pan Kramer a paní Jana Takže pane Kukane, prosím. Uh, Budu velmi stručný, všechny věci, které jsem chtěl zmínit, už zazněly od předřečníků, zejména pan předseda JPC Chaci Markakis nastínil plastický obraz situace, ale zmíním věc, kterou nikdo neřekl. Rovnost pohlaví je nedostatečně vyvinuta země na trhu práce a v procesu rozhodování ducha je tu vysoký počet poslankyň i ve srovnání s nejvyspělejšími státy EU. Myslím, že to stojí za zmínku. A pouze tři body. Země zlepšuje právní rámec, ale relevantní situace musí být mnohem efektivnější v podpoře základních práv v praxi, zejména snaha o posílení administrativní kapacity a meziinstitucionální spolupráce a zvyšování povědomí. Budovat důvěru mezi jednotlivými složkami společnosti je základním úkolem na cestě k EU. Jedna poznámka je naprosto spekulativní. Ať se díváme na situaci jakkoliv, já si nemyslím, že bojkotování parlamentu je správnou cestou pro politický boj. Ten boj by měl probíhat uvnitř parlamentu a ať bude vaše rozhodnutí jakékoliv, zda pojedete či nepojedete, Evropská unie by měla být velmi citlivá vůči vašemu rozhodnutí, aby nedošlo k možnému výkladu, že odmítnutím cesty podporujete politické síly, které blokují normální fungování demokratických institucí. Děkuji. Thank you, Mr. Kukan. Pan Kramer, prosím. Děkuji vám, děkuji vám za vaše přednášky. Již před dvěma lety jsme vedli diskuse ve Skopiji a tady se jednalo o to, zdali FIROM převezme také chartu lidských práv. Oni tuto chartu převzali, ale vynechali paragraf týkající se rovnoprávnosti pohlaví. Tady je také zahrnuta homosexualita. A jedna věc je jasná. Já jsem řekl, když toto nepřevezmete, tak se nemůžete dostat do EU a to jim bylo jedno. Mě by zajímalo, jak na to reagovala komise, jaké byly reakce, co se potom stalo. A potom té, co jsme všechno slyšeli, tak to vypadá, že situace se zhoršila a ne zlepšila. A jestli pojedeme nebo ne, tak vlastně delegace již měla vyjet na cestu před dvěma měsíci. Většina lidí již si rezervovala letenky, potom to bylo zrušeno, protože předseda této delegace onemocněl. To se může stát ale my víme, že také existují zástupci pro každou funkci. Ale protože zástupce patří do jiné strany, tak byla celá delegace zrušena, ať se děje, co se děje. Ale já se domnívám, tak se nedá jednat. Já jsem nechal padnout určité schůzky a eh, tak to nejde a prostě vyloučit eh, novináře z parlamentu a potom říci, že rozpočet byl schválen. Tak to nejde. Potom se tady pošlapává zásada demokracie a já si myslím, že tady musíme zaujmout k tomu jasnou pozici. My jsme to v minulosti vždy nedělali, ale e, nemůžeme pokračovat tak jako doposud. Samozřejmě, že se nesejdeme se všemi frakcemi, ale tak se s námi nedá jednat, tak se také ne, nedá jednat s parlamentní demokracií a já si myslím, že tady musíme vyslat jasný signál. Děkuji vám, pane Kramere. A nyní paní Jana Kudakis. Děkuji. Já se chci zmínit o lidských právech pro homosexuální skupiny. Bylo řečeno, že tato práva jsou slabá, ale já bych řekla, že jsou ještě slabší, protože sexuální orientace byla vyjmuta ze seznamu ochrany. Také e, pravoslavní biskupové hovořili o o homosexuálních stycích jako by o stycích mezi zvířaty a já e, s tím absolutně nesouhlasím. V roce 2013 se má uspořádat e, homosexuální e, demonstrace či manifestace Pride a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 paní Sankvist eh, reagovala komise na potlačování LGBT, tedy homosexuálních skupin. Mně není otázka úplně jasná, takže myslím si, že bude lepší, když to proberete bilaterálně. Nyní končíme toto téma a ještě pan Chacimarkakis ještě ke slovům pana Salavrakose. Je velice citlivé, zdali jet či nejet. Já si dobře vzpomínám na předchůdce eh, bývalého zástupce EU ve Skopii. On hovořil totiž s opozicí a potom eh, se stal persona non grata v zemi, protože to vypadalo, že slouží opozici. My musíme postupovat opatrně a já budu rád, když toto ještě probereme, protože tady existují ještě další obce, můžeme, či možnosti můžeme jet, ale ne v rámci smíšeného parlamentního výboru. My o tom budeme diskutovat a také vás budeme informovat, paní Lohbír. Děkuji. Děkuji všem za spolupráci a v případě, že se delegace uskuteční, pak bude, tak se opět sejdeme a budeme o této cestě referovat. A nyní další bod týkající se Etiopie a prosím, aby řečníci přišli sem dopředu a také si naplánujeme další diskusi. Okay, uh, so, um... Ano, v pořádku, kolegyně, kolegové. Poněkud posuneme jednotlivé body na programu a nakonec bude tedy video, protože na to nepotřebujeme tlumočníky. Takže prosím, ti, ty, kteří nemají zájem o rozpravu o Etiopii, aby opustili sál. My chceme vyslat delegaci do Etiopie v polovině února a budeme mít jeden celý den, kdy se sejdeme s Africkou unii a druhý den se hodláme zaměřit na situaci v Etiopii. A když říkám my, tak v současné době jsou to tři členové. Je to pan Ruata, místopředseda Droa, jsem to já a Bohužel zatím není jasné, kdo je třetím členem delegace. Já doufám, že jednu osobu najdeme, jinak pojedeme pouze ve dvou. My již máme hodně zkušeností z povolebních misí a podobných záležitostí v Etiopii a my jsme však uspořádali tuto výměnu názoru, protože chceme mít informace z první ruky přímo se zaměřením na Etiopii e, ostatními zeměmi se zatím zabývat nebudeme a jsme rádi, že je tady mezi námi z Human Rights Watch. Paní Leslie Levko, která měla však problémy s dopravou, takže tady bohužel není ale je tady expert na lidská práva a aktivista eh, pro lidská práva v Etiopii který sídlí tady v Belgii a proto ta logistická stránka nebyla tak složitá. Je to pan Jared Haile Mariam, který nás seznámí se svobodou schromažďování, se situací občanské společnosti a také s individuálními případy obhájeců lidských práv. A pak je tu také pan Ilev Hojtkov z DG MKFK, který nás také seznámí eh, s finančními projekty EU. A za vnější službu je tady paní Francesca Rato. A pak tady vidím také pana Bermana. Vítám vás srdečně. Vy jste byl hlavním pozorovatelem voleb v roce 2010 a Anna Gomeš je pravidelný aktivní člen. Eh, já vás tady vítám, ale ne mimořádně, protože vy tady býváte mezi námi často. Takže Já jsem byla také hlavní představitelkou eh, volebních eh, pozorovatelů v roce 2005. A nyní začínáte vy, prosím. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Než přečtu své svědectví, drobná poznámka. Já v této prezentaci nehovořím o stanovisku Rady pro lidská práva. Já jsem tam pracoval 8 let pro tuto organizaci a nyní žijí v exilu, protože jsem byl na seznamu hledaných osob. A v tomto směru pouze jsem zde jako aktivista pro lidská práva. Vážná paní předsedkyně, chtěl bych vám velmi poděkovat za možnost zde podruhé svědčit a zmínit eh, mé znepokojení, pokud je o situaci lidských práv v Etiopii při tomto důležitém slyšení. Od eh, mého prvního svědectví úplně téměř sedm let na prvním mimořádném jednání tohoto podvýboru o tedy výboru pro rozvoj a AFETu a podvýboru pro lidská práva 15. května 2005. Týkalo se to politických vražd asi 200 eh, nevinných obětí v ulicích Addis Abeby a dnes hovořím o situaci lidských práv v Etiopii, zejména pokud je o svobodu shromažďování a svobodu tisku. Od eh, za posledních sedm let po volbách v roce 2005 eh, situace lidských práv v Etiopii se naprosto změnila. A to ne pozitivně. Celkové modely politické represe eh, se proměnily v legalizaci a převod na soudní úroveň, tedy represe vlády, což dává naprosto nahodilou moc vládě v rozporu s mezinárodními normami. Po volbách v roce 2010, které byly završeny vítězstvím vládnoucí strany EPRDF, která získá 99,6 míst parlamentu, došlo ke schválení celé řady velmi přísných eh, zákonů, včetně protiteroristického zákonu a prohlášení o dobročinnosti a občanské společnosti. Je tu snaha umlčet opozici, novináře a aktivisty v oblasti lidských práv. Dnes se soustředím na dvě otázky, tedy na svobodu tisku a na svobodu zhromažďovací. Etiopie je zemí, která má velmi negativní Výsledky v oblasti svobody tisku. Novináři jsou prvním cílem útoku vlády a protiteroristického zákona. Řada novinářů čelila obviněním z terorismu a velezrady. Podle zprávy CP je více než 79 novinářů uprchlo z Etiopie od roku 2001, protože se obávají mučení, protizákonného zadržení, únosu a, vyšet, a vyslýchání bezpečnostními silami. Většina z těchto novinářů byly zatčeny několik několikrát a byli podrobeni špatnému zacházení, mučení a byli ohroženi na životě. Také čelili obviněním z velezrady a e, terorismu, než uprchli ze země. Dnes šest novinářů, včetně dvou eritrejských novinářů, byli zatčeni, zatčeni v, Etiop- v Etiopii. Podle zprávy CPJ 2012 osud dvou eritrejských novinářů mm, není znám. Poté, co etiopský ministr zahraničí zveřejnil jejich zadržení v dubnu 2007 a představil je na státní televizi jako podezřelé z terorismu. Tedy čtyři etiopští novináři od Alemu, Eskinder Nega, Vupšet Taje a Yusuf Jusuf Getačev trpí v etiopských věznicích. E, Erayot Alemu byl sloupkařem, který působil pro nezávislý týdeník Fetech, který byl nyní rozpuštěn etiopskou vládou a také učil na gymnáziu v Addis Abebě. Byl zatčen 21. června 2011 a byl obviněn z terorismu. V lednu 2012 soud odsoudil Rajota na 14 let eh, vězení a odsudilo k pokutě 33 tisíc zbyrů. Kasační soud v roce 2013 potvrdil pětiletý trest vězení pro Rejota. Rejot je otcem sedmiletého chlapce, je to černý novinář a bloger, tedy Eskina Negam je otcem sedmého eh, syna, je to černý novinář a bloger. Byl obviněn ze zapojení do eh, teroristických komplotů a federální vyšší soud ho odsoudil k 18 letům vězení. Další novináři byli ve stejném procesu také odsouzeni. V září 2012 soud nařídil zabavení jeho domu a vozu jeho ženy. Vupřed Taje je zástupcem šefredaktora nezávislých novin Avramba Times, byl obviněn z plánování teroristických eh, činů. Eh, David Kabede uprchl ze země v listopadu 2011, tedy šéf-redaktor tohoto těchto novin a byl také zatčen a obviněn podle protiteroristického zákona soud eh, obvinil Vupřeta z plánování teroristických útoků, byl mučen a byl odsouzen ke 14 letům vězení. Yusuf Getačo, vydavatel je muslimu Gudaj, což, je, no, což jsou noviny pro muslimské záležitosti, byl zatčen v červenci 2012 a byl převezen do známé mučírny Makelevy, federálního střediska Makelevy. Byl obviněn a podle zprávy CPJ byl mučen během svého uvěznění. Podle zprávy DP. Všichni nezávislí novináři působí v ohrožení před z důvodu tedy nezákonného postupu vlády. Temesgen Gesele čelil také obvinění z pomluvy v srpnu 2012 a byl několik dnů tedy také zadržen. Z hlediska svobody schromažďující prohlášení o dobročinnosti a společnostech pro dobročinnost se stal zákonem na základě rozhodnutí Etiopského parlamentu v eh, lednu 2009 ovlivnil existenci a trvání celé řady nevládních organizací. Tento zákon eh, příliš omezuje práci združení a dobročinných společností, zejména nevládních organizací v oblasti lidských práv. Nebudu popisovat veškeré články a ustanovení tohoto zákona, ale chtěl bych se soustředit na dopad této legislativy od eh, platnosti. Podle Mezinárodní organizace práce zprávy z roku z listopadu 2012 Etiopie je jedna z, jednou z pěti zemí světa, kde dochází k závažnému porušování svobody shromažďování. Shroma, jeden z hlavních důvodů tohoto zákona, této proklamace je, že po schválení tohoto zákona celá řada obhájců lidských práv uprchly ze země. Organizace, zejména lidskoprávní organizace, jsou významně eh, podrobeny autocenzuře ze strachu před porušením těchto ustanovení. Podle Amnesty International, tedy zprávy z roku, za rok 2012, po schválení tohoto zákona minimálně 17 organizací údajně změnilo své zaměření z lidských práv na rozvojovou práci. Jediná organizace, která působí při sledování lidských práv v zemi, Rada pro lidská práva Etiopie, musela čelit celé řadě výzev, musela změnit svůj název během procesu přeregistrace byla přejmenována na Etiopskou radu pro lidská práva a tyto organizace nesmějí používat Etiop, název Etiopie, pokud nemají tedy minimálně určitý počet pracovníků. A tato organizace musela rozpustit vlastně své pracovníky a vláda nařídila zmražení 9,5 milionů etiopských birů z rozpočtu této organizace a další čelná organizace, která se soustředuje výlučně na práva žen, Evropská asociace právniček čelila stejným problémům jako Rada pro lidská práva. A 10 milionů birů zase bylo zmrazeno rozhodnutím vlády a museli omezit 70% počet svých pracovníků. Objevněnice se odvolali k nejvyššímu soudu, ale ani nejvyšší soud eh, nevyslyšel jejich odvolání. Poslední věc, Združení učitelů Etiopie, což je čelná odborová organizace, se nemohla registrovat podle této nové legislativy a není tedy závěr. Tyto případy jasně ukazují systém porušování práv v Etiopii, který se dramaticky změnil. Etiopská vláda legalizuje a odůvodňuje svůj nesprávný postup a své brutální činy, politické procesy a využívá těchto nesmírně přísných předpisů. A pokračuje takto ve velmi neblahých eh, výsledcích v práv. Tisíce Etiopců uprchly ze země a prchá z každý rok ze země. Další tisíce jsou podrobeny dlouhodobému věznění bez soudu z důvodu politické příslušnosti nebo názoru. Opoziční představitelé lidskoprávní organizace a příslušníci občanské společnosti jsou zbaveni práva svobody projevu a svobody zhromažďovací. Svoboda shromažďovací a právo na e, nenásilný protest byly zcela zakázány. Příkladem jsou nenásilné protestní akce etiopských muslimů, které se dočkaly neodpovědného brutálního zákroku etiopskými vládními představiteli. Vysoký počet demonstrantů byl zatčen, zmlácen a mučen bezpečnostními složkami a řada z nich byla zatčena a jsou stále ve vězení. Vedoucí představitelé mírového hnutí byli zatčeni a jsou opoziční představitelé jsou tyto kroky se neopírají o jakékoliv násilné činy těchto demonstrantů. A jsme často svědky toho, že jsou obviněni pouze dle jejich eh, příslušnosti, názorů a proti vládě a kroku mladých. Věřím, že Evropský parlament a tato delegace bude dále vyšetřovat tyto skutky, a které, která jsou zde uvedena. A já bych chtěl závěrem říci a chtěl bych požádat a chtěl bych doporučit důrazně, aby tato delegace navštívila ve vězení tyto novináře aby hovořila i s organizacemi, které obhajují lidská práva a které jsou téměř eh, ve své aktivitě paralizovány. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Haile Mariame, za vaše prohlášení a za vaše doporučení. Nyní pan Oldhoff z DG Defco nás také osloví a vy nás také budete informovat o určitých projektech, které jsou financovány ze strany EU. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl požádán, abych se vyjádřil eh, o spolupráci s občanskými společnostmi. A právě proto bych se chtěl také zmínit o zákonu regulujícím fungování eh, občanské společnosti. To je zákon z roku 2009, který stanovuje fungování eh, charit eh, a nadací. Tento zákon také Eh, dal vzniknout nové agentuře pro charitu a pro občanskou společnost a všechny tyto organizace se nyní musí v této agentuře registrovat a tato eh, agentura je monitoruje a potom podává zprávy vládě. Tato agentura vydává také pokyny tak, aby se prosazovala zákonná ustanovení. Zákon také kategorizuje organizace na tři kategorie. Jsou tady zahraniční charity, za druhé jsou tady etiopské rezidenční organizace, to jsou organizace, které fungují Eh, tak, že méně než 10% eh, eh, je z cizí fondů je z více z cizích zdrojů a potom třetí organizace jsou etiopské organizace, které také mají určitý podíl finančních zdrojů ze zahraničí. A potom máme tady také ještě čtvrtou kategorii pokud se týče souvislostí, pak je důležité také upozornit na pokyn z července 2011. A to se týká nákladů a fungování společnosti. Správní náklady charity nesmí být více než 37 celkových nákladů, což znamená, že většina peněžních prostředků má jít do implementace. Ale tady se to týká především širokého eh, založení těchto správních nákladů, které jsou poměrně vysoké a potom občanské organizace se jim špatně funguje a pracuje. A já také chci říci, jak my fungujeme a spolupracujeme s místními organizacemi v Etiopii. O již několik let tady existuje fond pro občanskou společnost. První fond byl zřízen za 9. EDF a má necelé 4 miliony euro. Tento fond fungoval do roku 2011 a e, zkušenosti byly pozitivní. Tento fond fungoval účinně a relevantně. Ale to bylo před vznikem a schválením nového zákona za současného zákona také dochází k finančním podpoře nevládních organizací a tento nový fond má větší prostředky, jsou, je tam celkově 12 milionů euro. První fáze byla zahájena v minulém roce, v roce 2012 a druhá fáze má být schválena v roce 2013 a potom provádění má být zahájeno v roce 2014 tento fond je výjimečný, protože financování je označeno jako domácí financování a právě proto všechny typy organizací mohou tyto fondy získat, včetně e, organizace, které fungují na vládní bázi. E, tady máme dvě složky. Za prvé jsou tady podpory nevládních organizací a tady se provádějí různá výběrová řízení, která jsou zaměřena potom na činnost v různých oblastech. Ale potom je tady také technická pomoc, která zahrnuje také vzdělávání těchto organizací, například v oblasti rovnoprávnosti mužů a žen a tak dále. Pak tady existuje také e, vedoucí výbor. Tento řídící výbor se skládá ze zástupců vlády, delegace EU a občanské společnosti. A občanská společnost má největší počet e, e, křesel v tomto výboru. A nám jde, abychom tímto způsobem posílili dialog mezi třemi stranami. To je jeden projekt, kde který provádíme a tak podporujeme e, občanskou společnost v Etiopii a jde nám o to, abychom e, nadále udržovali živoucí občanskou nevládní společnost, která pak také se bude podílet na provádění rozhodnutí vlády. A potom za druhé, tady jde o podporu programu pro základní služby. Je to program, e, který je také podporován Spojeným královstvím, dalšími zeměmi a také Světovou bankou. Je to program, na šíření základních služeb v oblasti vzdělávání, zdraví, zásobování vodou, potom zemědělství, a v rámci tohoto programu existuje také prvek sociální zodpovědnosti a tento prvek právě na sebe brali CSO. E, CSO také provádějí například e, příklad rozpočtování a podobně. Tyto fondy také se považují za e, vnitřní financování a tak je možno podporovat vnitřní interní organizace. A o co nám také jde, Eh, jde také o podporu dialogu mezi jednotlivými stranami a o tom bude hovořit kolega. Já vám děkuji za tuto detailní informaci, která určitě je k dispozici také v písemné podobě. Paní Aratu za vnější službu, prosím. Dobrý večer. Já vám děkuji za pozvání na tuto schůzi tak abych mohla doplnit kolegu z Devko. Já si myslím, že my máme opravdu obavy ze současného vývoje, protože zákony ponechávají šir, možnost široké interpretace, například otázku boje proti terorismu, protože jestliže se bojuje proti terorismu v širokém slova smyslu, pak lze také bojovat proti různým svobodám. Takže jde o to, že zde eh, spolupracujeme také s členskými státy. V Etiopii je 20 členských států a to je jeden z nejvyšších počtů v Africe. A tento počet eh, ukazuje, že EU to myslí v, v Etiopii vážně. My také schvalujeme normativní rámec pro naši aktivitu. A dále také máme evropsko-africkou strategii, která je určující pro naši činnost. Konkrétněji, EU má celou řadu nástrojů, které, o kterých již hovořil kolega. A zde se propojuje je rozvojová a humanitární činnost s diplomatickými akty. My tady máme pět hlavních akcí, které jsou mimořádně důležité. Za prvé je to sektor občanské společnosti a pracovní skupina, neboť e, tyto skupiny byly zřízeny v roce 2012 a tady se e, dávají dohromady zástupci vlády a občanské společnosti e, a touto skupinu řídí zástupci EU. Tato skupina se již sešla pětkrát a hodlá také zintevnit svoji práci v roce 2013 a hodlá se setkávat setkávat měsíčně. Je to forum, kde se řeší dopad dopad eh, zmíněného zákona. Druhá aktivita je fórum na vysoké úrovni mezi rozvojovou podpůrnou skupinou a také skupinou pro hospodářskou spolupráci. To je fórum, kde se stále řeší otázky občanské společnosti od roku 2010 a pak se tady také řeší otázky přesídlování obyvatelstva. Za třetí máme tady také v EU Fond pro občanskou společnost. Tento fond existuje od května 2010 a jeho cílem je zvýšení role nestátních faktorů a hodlá také zvyšovat účast nevládních organizací v klíčových oblastech administrativy plus tady máme ještě další formu výměny mezi eh, vládou a EU, což je také součást dohody z Kotonu. Já bych zde chtěla také ještě zmínit, že nedávná schůzka, která se konala eh, s novým premiérem a to byla schůzka z prosince 2012. V průběhu poslední schůzky eh, o dialogu jsme také vyjádřili naše pochybnosti. Eh, konala se dlouhá diskuse, kde se hovořilo o dvou aspektech především. Za prvé je to uh, interpretace ATP a za druhé to byly záležitosti zmrazených fondů eh, jednotlivých organizací, například Asociace evropských právniček. A na závěr bych také ještě chtěla říci, že lidská práva v Etiopii jsou také podporována eh, cíly tisíciletí a my také podporujeme transformační plán a také byla schválena další doporučení. Chci také eh, zmínit, že Etiopie je členem Rady pro lidská práva a proto doufáme, že situace v Etiopii se zlepší. Ještě na závěr chci říci, že vaše delegace do Etiopie v únoru bude velice důležitá, tak aby vyhodnotila situaci v oblasti lidských práv v Etiopii a také budete muset ukázat, že se Evropská unie angažuje v Etiopii. Děkuji. Thank you and I hope we will also have your statement. Také doufáme, že dostaneme vaši přednášku v písemné podobě. A nyní pan Berman a pak paní Gomez. Please, Mr. Berman. I thank Mr. Haile for... Děkuji pane, panu Haile Mariamu za uvedení jmén novinářů ve vězení. A kdokoliv, kdo je odsouzen za politický názor, za vyjádření svého postoje, za článek, za analýzu. A je vždy potěšující, že vaše jméno veřejně někde zaznělo. A já myslím, že to je zásadní, že jste to udělal a já vám za to děkuji. Dochází k velmi hrůzné represi v Etiopii. Opozice, aktivistů lidských práv, novinářů, a je také děsivé, že Spojené státy a Evropská unie, i když eh, vítám snahu kolegů z Evropské komise a SVČ o zlepšení situace dílčím způsobem, je děsivé, že tyto velmoci stále podporují etiopský režim. Proč jej podporují? Je to kvůli strategické eh, situaci v rohu Afriky. Bezpilotní prostředky létají z Etiopie do Somálska z americké základny. Je to tak cynické a tak pokrytecké, je, je pro mě podivodné, že vůbec se ta bezpilotní letadla vznesou. Evropská unie by měla být mnohem tvrdší ve svém odsouzení naprostého nedostatku veřejného prostoru a svobody v této zemi. A měla by požadovat svobodu pro politické vězně, pro uvězněné novináře a měla by trvat na otevřeném dialogu s opozicí, která nemá možnost vyjádřit sama sebe eh, spravedlivým způsobem. Měla by zdůraznit potřebu reformy zákona občanské společnosti, měla by zdůraznit ukončení mučení a měla by trvat na tom, že něk, někteří lidé se prostě nechtějí podílet na změně stylu života